Okay, colleagues, we'll get started. Vážení kolegové, budeme začínat. You have the draft agenda. Can I... Máte návrh pořadu jednání, předpokládám tedy, že ho mohu považovat za schválený. Pokud ano, tak přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prezentace Generálního ředitelství pro klimatické změny ohledně návrhu týkajícího se systému obchodování s emisemi v oblasti letectví. Paní Elina Bardram je zde, ano. Jak vidíte, tak místnost je přímo předspaná poslanci. Já se mám vždycky trochu obavy z toho, jak budou vypadat schůze ve čtvrtek dopoledne, ale bohužel mé názory eh, zřejmě příliš nezajímají parlamentní útvary, no ale tak to prostě je s tím stupidním systémem. Máte slovo. Děkuji. Dobrý den. Já eh, to považuji za eh, výsadu, že tedy mohu vystoupit v takový vynikající slot ráno hned eh, ve čtvrtek. Tak, jak víte, komise schválila návrh změny EU e ETS, a to 16. října. A tento návrh je reakce na val, usnesení ICAO, které ICAO schválilo 4. října. V tomto usnesení ICAO bere na vědomí vědecké poznatky ohledně nutnosti snižování emisí a souhlasí s tím, že se bude snažit, aby k tomu přispělo i letectví. Možná je dobré k tomu říci, že emise z letectví by se měly do roku 2050 zvýšit o 500 až 800 oproti roku 2005 a proto EU tedy zapracovala tyto emise do své klimatické politiky a do politiky ETS. Tady je pohled eh, z tohoto průmyslového odvětví. Jak víte, je tam tedy eh, IATA, eh, která na každoroční valné hromadě v červnu tohoto roku schválila usnesení, které také uznává zapotřebí tržních opatření a zavedení cestovní mapy pro zavádění takových opatření už od roku 2020 a tato tržní opatření podle jejich názoru budou nezbytná, aby se splnily cíly, které stanovil průmysl sám a které stanovilo ICAO. Je tady řada poměrně ambiciozních předpokladů eh, týkajících se nových doplňkových technologií, které by měly být eh, eh, vynalezeny do roku 2050. A tyto nové technologie by potom měly být významným příspěvkem ke snižování emisí. Takže je to velice ambiciozní překlad a zároveň tedy tržní eh, opatření eh, nadále jsou zapracována do tohoto předpokladu. My tady tedy, co pokrýváme eh, tou změnou, jsou to vlastně všechny trasy mezi v rámci EU, EHP i třetích zemí. Takto tedy směrnice z roku 2008 přistupovala k té zeměpisné působnosti. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora tento náš přístup byl plně v souladu s mezinárodními úmluvami. Bez ohledu na stávající právní předpisy, my jsme vždycky říkali, že více eh, strany přístup považujeme za základní součást naší politiky a Snažili jsme se tedy ještě čekat na, ale zároveň i předjímat nějaký výsledek celosvětového usnesení, pokud jde o ETS. Co je tedy pozitivní na rozhodnutí eh, toho valného, eh, té valné hromady ICAO z roku 2013? Eh, bylo přijato pevné rozhodnutí o tom, že budou stanovena celosvětová tržní opatření, tedy MBM, a že budou Eh, vlastně zaváděna nebo definována v roce 2016, aby mohla být zaváděna v roce 2020. Někteří trochu litovali, že nebyl zaznamenán větší pokrok na rámci pro regionální činnost. Vlastně ty, eh, to příslušné znění bylo převzato z usnesení z roku 2010. pokud jde o provádění dočasných tržních opatření. Pak tam jsou odstavce týkající se pravidel de minimis v případě regionálních opatření. To znamená, že ty trasy z rozvojových států a do rozvojových států, eh, které, eh, na kterých se vlastně odehrává méně než 1% mezinárodního letectví, budou vyňaty z tohoto rámce. Jak jsem říkala, soustředíme se hodně na ten globální proces. Investovali jsme do technických pracovních skupin, které pracují na těch celosvětových opatřeních a na tom budeme pokračovat. V posledních 18 měsících Evropská komise a členské státy EU aktivně se zapojili do technických expertních skupin tak, aby napomohli identifikaci možností Eh, přijetí nějakých globálních opatření. A v tomto budeme pokračovat. Chceme vlastně zapojit co nejvíce zúčastněných stran eh, průmysl, občanskou společnost, akademické kruhy, tak abychom zajistili, že do roku 2016 skutečně budeme mít to prováděcí rozhodnutí a že budeme moci přejít k tomu globálnímu přístupu. Ale samozřejmě také musíme uznat, že takovým vlastně nejdůležitějším aspektem bude samotný výsledek. A my jsme se ještě vlastně nedohodli, jak budou vypadat jednotlivé, eh, jednotlivé součásti a je tedy třeba, abychom se všichni shodli na tom, co tam bude patřit. Eh, další eh, část naší reakce je tady ten předmětný návrh. My jsme předložili návrh, který vlastně určuje působnost systému ETS je tam tedy i mezinárodní letectví a to právě s předpokladem toho, že vznikne jednou ten globální režim. Pro emise za tento rok máme vlastně takovou přechodnou fázi, která umožní provedení technických příprav a pro tento rok budeme v našem návrhu pokrývat pouze přepravu mezi eh, letišti e EHP. To bude vlastně na základě eh, té uražené vzdálenosti. Jakmile Eh, ta přechodná fáze skončí a budeme moci ten právní akt sdělit všem hospodářským subjektům, tak pak bychom chtěli mít přístup, který pokrývá prostor uvnitř EHP, provoz uvnitř EHP bez takových mezinárodních konotací. To znamená, že třetí země budou pokryty jenom úměrně tomu, jaký, eh, jakou vzdálenost urazí uvnitř evropského hospodářského prostoru. A Tady bychom vlastně chtěli řešit ty požadavky na extrateritorialitu, o kterých se hodně hovořilo v posledních třech letech. Také jsme zapracovali eh, ta pravidla de minimis z usnesení ICAO do našeho návrhu a předpokládáme tedy, že budou eh, vyňaty některé eh, trasy některých zemí z té působnosti. Náš návrh je časově vázán a měl by být slaďován s postupem v ICAO. Tady je jenom přehled toho pokrytí, e, to znamená, že lety uvnitř EHP budou pokryty e, v plné délce. Tady máme tedy to letiště e, v členském státě EHP a týká se to i těch letišť, které jsou umístěny v nejvzdálenějších regionech evropského hospodářského prostoru. Tady je Eh, vlastně ilustrace toho pokrytí ve srovnání se stávající směrnicí. Viděli jste vlastně to plné pokrytí z toho předchozího obrázku a s tímto návrhem bychom chtěli například z Londýna Heathrow do San Francisca pokrýt vlastně jenom 8,7%, jenom tuto část trasy a emise jenom z této části trasy, protože jenom to spadá vlastně do toho eh, vzdušného prostoru EHP. Pokud jde o vlastně cestu nad Atlantikem, to bude vyňato stejně tak e, při cestách do Kanady a cesty, které jsou tedy už v americkém vzdušném prostoru. Tady je další ilustrace, <clears throat> která ukazuje, že poté, co letadlo opustí evropský vzdušný prostor, tak už nebude tedy spadat pod tento právní předpis. To je tedy Eh, vlastně kombinace různých příkladů. Eh, eh, pokud jde o Island, tam víte, že ta vzdálenost před, přes mezinárodní vody je poměrně dlouhá, tak navrhujeme vlastně vyjmout ten let, jakmile opustí norský vzdušný prostor. A to zase až do okamžiku, než se to dostane o do vzdálenosti 12 námořních mil od pobřeží Islandu. A potom eh, by tam tedy zase byla pokryta ta část cesty nad Islandem a eh, zase by to bylo, to pokrytí bylo přerušeno, jakmile zase se dostane ten, eh, to letadlo na vzdálenost 12 námořních mil od pobřeží. Budou také změny ve sledování, vykazování a ověřování. Máme tady výjimečný dvouletý cyklus pro splnění, tak aby hospodářské subjekty se mohly připravit na nový režim a aby příslušné orgány a komise mohly ukončit potřebné výpočty, které jsou zapotřebí pro eh, to přiměřené pokrytí eh, provozu z třetích zemí. Jsou tady dvě možnosti vykazování, které navrhujeme. Buď je to současný systém MRV, a ta druhá možnost to je používání odhadů eurokontrolu. To znamená, že by to ty emise CO2 se braly v úvahu jenom z EHP. Pak tady jsou také navržené nové výjimky pro ty, kteří produkují málo emisí, to znamená eh, méně než 1000 tun CO2 za rok. Ty by byly vyňati eh, z tohoto a předpokládáme, že eh, by se to týkalo jenom zhruba 0,2 ale i když to je 2200 subjektů, to znamená, že 2200 subjektů už by nespadalo do působnosti a to znamená také velké snížení administrativní zátěže u příslušných orgánů a také u hospodářských subjektů. Navrhujeme také zjednodušené postupy pro eh, ty, kteří produkují méně než 25 tisíc tun ročně. Bude tedy použit eh, zjednodušená kontrolní eh, metoda. E, také budou tady možné vlastně bezplatné kvóty a množství těchto kvót se poměrně sníží. To znamená, bude to v poměru e, k té vzdálenosti, to znamená, že samozřejmě to bude záležet i na té vzdálenosti v evropském hospodářském prostoru. Tady důležitý bod. Máme e, zatím v platnosti pouze ten původní právní předpis, ale máme tady plné pokrytí provozu eh, z třetích zemích, takže je velice důležité, abychom zajistili rychlé spolurozhodnutí, tak abychom tedy eh, mohli co nejrychleji to dořešit. Ten návrh by měl být schválen nejpozději do dubna 2014, což je skutečně maximální lhuta pro emise za tento rok a bylo by tedy velice užitečné pro nás všechny, kdybychom se dohodli na nějakém návrhu právním postupu, který by umožňoval komunikovat nejen s našimi subjekty, ale také s partnery z třetích zemí, aby věděli, co vlastně EU chce udělat. Eh, převzetí do vnitrostátního práva vyžadujeme nejméně tři měsíce, to by mělo být po přijetí tohoto aktu Evropským parlamentem a radou a první nova, eh, lhůta pro plnění podle tohoto nového návrhu by měla být na začátku roku 2015, nebo začít na začátku roku 2015, tak aby bylo možné provést eh, potřebné změny v tom režimu plnění požadavků a také v tom postupu vykazování. Tím skončím. Děkuji vám za pozornost a ráda odpovím případné dotazy. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za vysvětlení ze strany komise. Samozřejmě měl bych toho mnoho co říct, proto se soustředím pouze na některé body. Je třeba říci, že opatření Evropské unie na, na mezinárodní úrovni eh, neměly dostatečnou průraznost. A já jsem také toho názoru, že ta skutečnost během tří let, nebo ta realita tří, se během tří let skoro třikrát změnila zásadně a to také není zrovna příznivé pro stabilizaci eh, z této eh, prezentace jsem se také dověděl něco, co pomůže tedy představě toho, jak budoucnost založit. A mám dvě otázky. Jsou tu některé země, které tedy vlastně nejsou dotčeny těmito opatřeními. Já se ptám, proč je to třeba tím, že by vystupovali jako určitý blok proti opatřením Evropské unie? A druhá otázka se týká současného systému Stop the Clock, který eh, tedy přináší určité povinnosti a já chci vědět, zdali všechny tyto povinnosti jsou už teď dodržovány, nebo ne. A nebo zdali i tady jsou rozdíly. A pokud jde o budoucnost, dnes tady jako zpravodaj bych rád slyšela stanovisko různých frakcí, jak se na to dívá, dívají. Já si myslím, že je nutné se dobře tedy vybavit pro tu přechodnou dobu do roku 2016, abychom měli dostatečnou flexibilitu. My doufáme, že ty naděje Ikao, nebo tedy ty, to, co stanuje Ikao pro rok 2016, kdy doufá, že se naplní poměrně ambiciozní cíle, z našeho hlediska to není úplně jisté, zvlášť když se ohledneme na vývoj v minulosti. A za třetí, Teď jde nejenom o to přechodné období, které bychom měli naplánovat, ale také musíme být připraveni říct, jak si představujeme situaci po roce 2016 a následně se na to mohli připravit. Čili jde nejenom o vyhodnocení situace v roce 2016, ale je tedy jasné, že si musíme stanovit dobře definované cíle, což zatím chybí. A konečně já jsem se ptal expertů na legalitu některých rozhodnutí a podobně, ale ve chvíli, kdy jde o evropský letový prostor, já eh, si myslím, že existují tedy dostatečně eh, dobře formulované dohody, které umožňují zachovat naši autonomii, a to i na úrovni ICAO. A tady bychom se neměli nechat zvyklat. A za druhé, jsem toho názoru, že my eh, bychom měli vystupovat jako jeden společný evropský letový prostor a usilovat o opatření, která budou mít pozitivní trvalý dopad na hospodářskou politiku Evropské unie. A konečně i v tom usnesení se hovoří o potenciálních bilaterálních dohodách, pokud se nepodaří dohoda na globální úrovni. Tyto bilaterální dohody mohou být do značné míry flexibilní, čili mohou být uzavírány mezi Evropskou unii a třeba Spojenými státy nebo někým jiným, což mě připadá také jako zajímavý vývoj. A e, byl bych sám zvědav na to, co se podaří dohodnout v rámci takových bilaterálních dohod. A konečně tedy doufám, že teď nebudeme jen tak sedět a čekat na rok 2016, ale stanovíme si jasný plán i až do roku 2020. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji eh, komisi eh, za to, co tu řekl už kolega. Náš toto téma je pro nás velmi důležité. Já tedy děkuji za ty první připomínky pana zpravodaje. Jestliže my jsme původně byli možná až příliš ambiciozní v naší legislativní aktivitě jako Evropská unie, tak teď zase musíme dbát na to, abychom nešli do druhého extrému a nevylili s vaničkou i dítě. Je důležité, aby ta pravidla byla nastavena rovnovážně. Optimisté říkají, že i když jsme měli tady až příliš striktní legislativu, přesto se nám podařilo eh, obrátit vlastně v náš prospěch postoj ICAO. A to je tedy všechno velmi důležité, to vezmeme v úvahu, ale také tedy to, co tu říkal pan zpravodaj, že je potřeba zaměřit se na ty bezprostřední budoucí roky, především rok 2016 ale je pravda, že si musíme říct, co chceme dosáhnout i v tom prostoru do roku 2020. Dochází k tomu, že z pohledu legislativy je třeba najít nějaký solidní základ, ale samozřejmě je to zajímavé i pro politiky, protože jednotlivé země eh, mohou tedy přijít s určitými protiopatřeními eh, které jdou proti záměrům Evropské unie, může dojít až k takové hospodářské válce a tomu bychom samozřejmě měli zabránit. Ten návrh, který tady teď máme, už tedy probírá náš výbor zhruba rok. A uh, tedy původně to bylo omezeno pouze na Evropu, nyní je to vlastně ambiciozní návrh s globálním dosahem. A já tedy také souhlasím s tím, že je třeba zajistit dobré přechodné období, které eh, tedy zohlední situaci leteckých společností. A mám ještě dvě otázky. Za prvé, do jaké míry jste zkoumali, jaké dopady to bude mít, tedy nepřímé dopady na náš letový prostor protože tím myslím tedy následující. Existuje možnost, že tedy e, máme i prostory, nebo letecký prostor, který není vyloženě v Evropské unii, například na Sardinii a tam může dojít k tomu, že tedy vlastně tam se přesune to gro toho letového provozu, protože tam nebudou platit tato striktní pravidla a to by mělo potenciální nega, negativní dopad nejenom tedy na kvalitu těchto pravidel, ale i na situaci na místě. A moje druhá otázka. Eh, je to něco, co si nedovedu dost dobře představit. Vy tedy hovoříte i o letech, které přelétávají letecký prostor Evropské unie, aniž by v Evropské unii přistály. Berete je v úvahu, říkáte ano, dobře. A proto je důležité tedy eh, podpořit to, co tu řekl Matius Kroš, pokud jde o dohody s třetími zeměmi, protože ty dohody, které teprve hodláme uzavřít, musí být jaksi komplexnější a byl bych rád, kdyby se i tohle ve zprávě objevilo. Abychom o tom mohli diskutovat. A vlastně během jednání o takových dohodách eh, byli schopni zaujmout jasné stanovisko. Děkuji, paní Meissner. Děkuji. Děkujeme za zprávu komise. Je to velmi obtížná věc. My jsme se v Evropě už dlouho snažili uh, Eh, tuto eh, věc řešit. Zatím jsme vždycky selhali, ale já jsem teď optimistka. Doufám, že při jednání s ECAO skutečně dojde k nalezení nějakého globálního eh, řešení, protože do roku 2016 musí ICAO něco předložit a potom do roku 2020 najít praktické řešení. Není to sice ideální, ale je to tak a my musíme reagovat, proto já se můžu připojit k tomu, co řekli předchozí řečníci. Za prvé je důležité najít flexibilní řešení a poté také si ještě po každé kladu otázku, když slyším tedy to, že je třeba rozhodovat o ochraně životního prostředí a tak dále, jestli tím náhodou neškolíme tady vlastně tému hospodářskému aspektu leteckého provozu v Evropě. To by také tedy nebylo správné a my jako Evropané sice na jedné straně chceme být dobrým příkladem, ale na druhé straně nesmíme připustit negativní dopady na náš letový provoz. Jak už v Němčině říkáme, Eh, to je tady taková kvadratura kruhu, tady je obtížné najít řešení. A vy tady tady zatím říkáte, že je potřeba počkat na vývoj celé situace, ale mně připadá důležité, že to, aby Evropa tedy přišla s nějakým vlastním systémem, vlastním návrhem, to je možné zajistit už tedy během bilaterálních jednání, nejenom u těch stávajících dohod, tedy nejenom u těch dohod, které teprve budou uzavřeny, ale i u renegociace stávajících dohod, například s Kanadou. To bylo velmi úspěšné, tam jsme toho dohodli mnoho. A možná, že bychom se mohli poučit z tohoto příkladu při jednáních s dalšími velkými státy. To je takový příklad. Čili já myslím, že se musíme připravovat na rok 2016, aby tedy Evropa si stanovila realistické cíle a omezila se ale nejenom pouze tedy na to, že bude vyvíjet tlak na ICAO, protože konec konců nemáme co ztratit. To jsem tedy tak jen schrnula. Děkuji. Thank you, Mr. Kramer. Děkuji, pan Kramer. Ja, natürlich ist es sinnvoll. Samozřejmě je eh, rozumné, aby komise a Evropa se eh, snažila najít eh, řešení. Samozřejmě je to ale komplikované tak eh, jak o tom hovořila OGA, eh, z hlediska eh, právnického to bylo dosti komplikované. Já si myslím, že je důležité říci, že se vlastně nikam nedošlo. Zatím pořád o tom diskutujeme a v roce 2020 to bude stejné jako před lety. Nemáme žádný záložní plán. Já vím, že v Německu Eh, letecké společnosti schválily tento eh, systém obchodování s emisemi kvůli kerozínu, protože kerozín je dražší, takže proto upřednostňují ten systém obchodování s emisemi. Tady tento tlak mi tady chybí, protože tady budeme mít problémy s kerozinem, to je 16 miliard které tady máme a vlastně potom pro letecké společnosti je to levnější, máme tady vyšší emise a vyšší hluk, na to nesmíme zapomenout. Eh, samozřejmě to má velký ekonomický eh, dopad. A co se týče eh, této otázky, tak já bych chtěl vidět, jak to vypadá s leteckými společnostmi, protože když třeba letí z Frankfurtu do San Franciska, tak co je pro ně lepší, zali někde přetankovat, ale například e, nyní kerozin stojí o 30 eur víc. Je důležité, abychom tady měli také spravedlivé podmínky pro hospodářskou soutěž. Takže tady je důležité zmínit otázku Rusu, otázku Sibiře. Tady není žádný argument proti. Prosím, udělejte to a když to neuděláme, tak potom počkáme do roku 2020. To není žádné politické stanovisko, protože si musíme rozmyslet, jaký budeme mít záložní plán, protože eh, samozřejmě ta daň na kerozín je eh, hrozbou pro letecké společnosti, ale tak je to důležité. Eh, samozřejmě tady máme minerální paliva a samozřejmě zřejmě to nespadne z nebe. Je důležité prostě za tyto věci eh, platit. Například eh, náš eh, státní tajemník řekl, že v dopravě neplatí pravidla tržního hospodářství. Takže máme hospodářský plán ze socialistického hlediska, samozřejmě nemůžu říct nic proti, ale to jsou ty rámcové podmínky, Eh, bohužel je to ta smutná realita. A nyní bych chtěl říci, co to dnes stojí, eh, když budeme mít emise jedné tuny CO2. Eh, jak to vypadá s NOx, s metanem a s jinými látkami. To musíme také zohlednit. A konečně bychom mohli snížit spravedlivý obchod hospodářské soutěže. Mohlo by to tedy vést problémům pro některé letecké společnosti, ale mohli bychom snížit letecký provoz v Evropě o polovinu a tím pádem bychom snížili hluk a emise, ale přesto bychom um, zaručili mobilitu, ale bylo by to lepší pro životní prostředí. Já si tedy myslím opravdu, že to není tak jednoduché a proto to je moje stanovisko a můj dotaz pro komisi, kde je záložní plán, kde je záložní plán C, jak to vypadá s DPH, o tom vůbec nemluvím, ale jak to vypadá s daní pro kerozín, kerozen. A taky, jak na to budou reagovat američané. Děkuji, paní posta. Děkuji. A děkuji také našemu zpravodaji. Mně došla slova. Kdyby tohle nebylo tak vážné, tak bych měla pocit, že poslouchám nějakou komedii. Jediné, co Evropská unie udělala, vážená komise, a to není tedy nic osobního, co tu říkám, je přijít se směšným nápadem, který nikdy nefungoval ani v minulosti, vy jste neustále měnili veškeré limity a opatření tak, jak se vám to hodilo. A nevím, jestli je to tedy typ endemické pro ředitelství pro obchod, ale vy se v podstatě držíte jednoho dogmatu a jaký je důsledek, vypadáme směšně. Evropská unie se zesměšnila. To schéma samo jako takové nikdy nebylo schopno ušetřit ani gram CO2, protože děláme jiné věci abychom zmírnili dopad na životní prostředí. Čili eh, takhle si teď stojíme. Komise říká, my to dojednáme s ICAO, přijdeme s nějakým výsledkem. Vy jste eh, jednali na půdě ICAO, ale pak se vám nelíbilo to, co chtěli ostatní země, protože ty ostatní země po celém světě docela ochotně přijímají opatření eh, s ohledem na rok 2020 a globální rozměr. A my jsme s tím souhlasili, my jsme řekli, dobře, na to se podíváme. E, pokud tedy všichni budou chtít globální opatření, my jsme připraveni se tím zabývat. Ale pak se vám to nelíbilo protože tedy dokud jste jednali z ICAO, tak jste spíš mlčeli. A já to vím, že my jsme tam byli. Ale pak se zjistili, že jste vlastně prohráli hlasování na půdě ICAO 97 ku 37, 97 států volil, hlasovalo za jedno opatření, ale vy jste byli na té eh, straně, která prohrála, to se vám nelíbilo, takže jste znovu změnili pravidla. To je prostě neuvěřitelné protože prostě vy se nedokážete dohodnout. My jsme už teď v pozici, kdy naše vlastní evropské letecké společnosti, a řekněme to jasně, se dostali do situace, která představuje narušení hospodářské soutěže vzhledem k tomu, že vy už jste implementovali evropské normy ETS v Evropské unii. A o tom tohle nařízení původně nikdy nebylo. A pane, če, pane předsedo, nám bylo vždycky říkáno, že tohle eh, schéma je buď globální, anebo nic. A to bylo tedy to eh, východisko pro jednání už před mnoha lety. To myslím tím, že se neustále mění limity a pravidla. Za druhé, žádný členský stát nepodporuje to, co tu děláte. Vy tady můžete říkat, členské státy nás podporují, já vím, že ne. Já vím, jak si stojí. Mají už plné zuby toho, co se tady děje, jak ztrácíme důvěryhodnost, ve chvíli, kdy se snažíme jako zásadní blok zemí ve světě vyrábět a prodávat zboží což se nám úspěšně daří. A nepotřebujeme, aby nám to někdo mařil eh, těmi vašimi detaily. Jenomže vy si potřebujete zachovat tvář. Měli byste se zabývat problematikou aeronautiky, ale to vás nezajímá, protože tohle je vaše tedy oblíbené drobné schémátko, kterým se zabýváte raději. A e, co mají znamenat tyhle rovnice? Vy máte drzost obrátit se na tento výbor, kde zasedají dospělí a předložit jim tohle? Pokud tedy nevíte, věděli jste, že se měří poloměr délky letu od letiště a tak dále a tak dále? Dovedete si představit, že najednou zastavíte let uprostřed vzduchu, protože to vyžaduje Evropská unie? Já musím říct, pane předsedo, že mi prostě došly slova, což se mi moc nepodobá. Myslím si, že urážíte inteligenci členů tohoto výboru, členů jiných výborů, protože pokud je tohle to nejlepší, s čím jste schopni přijít, tak nechápu, jak jste si ještě udrželi svá místa. Jsem, já si opravdu zoufám, my jsme se naprosto zesměšnili jako jeden z zás velkých hráčů na světové scéně a tohle naše pozici rozhodně nezlepší. Já znám kolegu pana Groše, vím, že je to pracant, že se bude snažit to nějak vylepšit, ale jediná naděje plán B. Vy jste tu hovořili o plánu ABC, my tady upozorňujeme na to, že je potřeba mít plán B už dlouhé roky ale vy říkáte, ne, ne, počkejte si, počkejte si, až dojednají globální řešení, globální systém. Čili kde je ten problém? Budeme čekat do roku 2016 a pak najednou tedy na půdě ICAO budou jednat všichni, včetně Evropské unie a budou dojednávat situaci do roku 2020. Nepleťte se, protože ten seznam zemí, které tady jsou uvedeny, nezahrnuje pouze a výhradně členy Evropské unie. Výjimky najdete všude. Já nebudu eh, zabíhat do detailu, je to příliš detailní, vy jste tady ani nechtěli, abychom šli do detailu, ale realita je taková. Čili tím já končím, protože, jak jsem řekla, jestli mi chcete říct, který členský stát vás konkrétně podporuje, eh, tak to přivítám. Já si myslím, že žádný takový neexistuje. A jediné, co tady děláte, my máme eh, v angličtině takové přísloví, které říká, že když si zahnán do kouta, přestaň běžet. A my vlastně pořád ještě běžíme, ačkoliv jsme v koutě. A já tedy si tou věcí zabývám už dlouhou dobu, mám velkou úctu vůči všem členům výboru, kteří se tím zabývají, ale nemám žádný respekt vůči vám, kteří se pouze snažíte zachránit si tvář, protlačovat beznadějné schéma, místo toho, abyste přiznali, že od začátku to byla chyba. Než eh, tedy dám slovo dalším, já vám můžu vysvětlit tu rovnici. protože v dokumentu komise hned na konci, tedy v závorkách, se říká, že ta, tento vzoreček bude vypuštěn z finálního textu a bude nahrazen tabulkami s výpočty, procentuálními údaje a tak dále. Já se vás tím jenom snažím utěšit. Pan Kok? Děkuji, pane předsedo. Já se také kladu otázku. Eh, zdali eh, je tedy ten evropský systém ETS samoučelný, nebo jaký má smysl? Protože když jde o letecký provoz přes teritorium Evropské unie a také mimo Evropskou unii, a my to chceme nějakým způsobem minimálně regulovat, a když tedy uvážím, že tedy letecké společnosti rozhodně nerostou, je to spíše naopak s provozem, tak si říkám, k čemu povedou tyhle snahy eh, snížit emise CO2. Původně jste doufali, že to povede aerolinky k tomu, aby modernizovali svoje letku, ale ono to zatím nemělo žádné přímé hospodářské dopady. Nebo se možná pletu. A nyní tedy na valné schodováčením ICAO padl návrh na eh, zavedení celosvětového systému, který by začal plačit od roku 2020. A proto si myslím, že nemá smysl se tedy teď něco, o něco snažit my. Protože by to uh, možná mohlo být prosazováno za každou cenu, za cenu, kterou tedy uh, ponesou samozřejmě v konečném součtu pasažéři, nikoli letecké společnosti. Uh, a já si tedy myslím, že rozhodně nepotřebujeme takovéhle byrokratické opatření na to přechodné období, protože je to zbytečné a dokonce nebezpečné. A pokud jde tedy o ten, já se tedy držím toho návrhu Stop the Clock, čili nedělejte nic do roku 2020. Děkuji. Okay, for myself, I've nobody else. A pokud se ještě někdo nehlásí, Mike, ještě ten zkučí, zkusí střelit branku. Jenom taková drobná otázka. Taková, takový malý dotaz. Já bych chtěl znát konkrétní čísla ohledně eh, leteckého provozu v Evropě a mimo Evropy, protože ty informace, které mám já, jsou úplně opačné. Okay. Just a few brief questions. Takže několik stručných otázek z mojí strany. Já předpokládám, že já a ti z vás, kteří tady byli a, eh, a pracovali na celém materiálu od začátku, nesou svůj díl viny my jsme to trochu zanedbali jako výbor pro dopravu. Já jsem naprosto přesvědčen, že jsme udělali chybu v tom smyslu, že jsme si nevyžádali společné kompetence, kompetence společné s výborem pro životní prostředí ve chvíli, kdy tato věc byla poprvé na stole. Protože jsme měli dost času na to, abychom vypracovali stanovisko výboru pro dopravu, které tedy nevzbudilo žádný velký ohlas ani u kolegů z výboru pro životní prostředí a musíme si pamatovat kolegové, že tady můžeme kritizovat, kritizovat příslušné ředitelství komise. Já jsem, myslím, velký kritik v celé věci, ale konec konců je, jde o něco, co odsouhlasil Evropský parlament na půdě výboru pro životní prostředí. A dohodly se na tom také členské státy. Na to nesmíme zapomínat. Já oceňuji, že, nebo tedy chápu, že od roku 2005 se politické priority změnily. Teď nejde o ochranu že, tedy klimatu, ale spíše záchranu pracovních míst. A tedy ta záchrana naší planety, bohužel, já se obávám, Michaelovi se to nebude líbit, eh, byla jaksi upozaděna a to v důsledku neradostné hospodářské situace ale my si musíme neustále připomínat, kolegové, že eh, tady tohle opatření už původně Evropský parlament ve své době většinou odhlasoval. A eh, moje kritika je tedy možná ještě zásadnější, než to, co tu řekli kolegové a Michael. Eh, říkám komisi, Tohle už řešíte pět let, kde je nějaký záložní plán a žádný záložní plán B není. A my jsme to věděli. Z jakého důvodu? Protože komisař tehdy říkal, takhle vypadá náš plán, tohle provedeme, ale my tedy z hlediska dopravy jsme slýchali všechny ty stížnosti na problémy, A předpokládali jsme tedy ty, ty chmurné výsledky a oni se dostavili. Čili, jak říkám, my jsme se to nechali utéct. Měli jsme si vyžádat společné kompetence s výborem pro životní prostředí. To jsme neudělali a teď si to odneseme. A jak máme pokračovat? Já se dívám na s určitou mírou sympatie na komisařku, ať už je dohnána do rohu nebo kamkoliv jinam, tak si myslím, že tedy jediné, co se dá dělat, je takzvaně stop the clock, přestat dělat cokoliv. Pan Groš tu říkal, že výbor pro životní prostředí možná již neakceptuje další zmrazení, tedy stop the clock. Pokud to bude jejich stanovisko, tak komise bude muset hledat nějaké jiné řešení. Já vím, že to, co tu zatím tedy bylo navrženo, není přijatelné pro všechny, s tím souvisí určité problémy, ale já prostě nevím, jaký manevrovací prostor má paní komisařka, pokud, a tady budu naprosto upřímný, najednou nenajde úplně jiný způsob, jak se na to dívat, zdanit eh, letecký benzín a podobně. Pokud se pak, paní však paní komisařka bude držet pouze ETS jako nástroje, tak je to slepá ulička, i když vím, že Airbus tedy dělá zvlášť velký povyk, nikdy předtím se takhle nesnažil, v konečném důsledku takhle poskakuje zodpovědný francouzský ministr, nikdy takhle, ty si vyskakují vždycky, ale nikdy nevyskakoval tak vysoko. A teď Tedy to také padla otázka, který členský stát to podporuje. No já vím určitě, že Francie s tím není spokojená, ale jinak tedy vládne dusivé mlčení ze strany většiny členských států. A jestli budou i nadále mlčet nebo ne, to se ještě uvidí. Nicméně, máte tady tady člověka, mě, vašeho předsedu, který vlastně neustále kritizoval komise a to, jak se celá věc vyvíjela, a nyní vlastně sympatizuji s paní komisařkou, protože její pozice je nezávidění hodná. My můžeme ukazovat prstem a říkat, my jsme vám to říkali, ale to nám nějak nepomůže. My musíme zvážit, jaké stanovisko zaujmeme jako výbor pro dopravu. Já vím, že Mateo se snažil tedy prosazovat naše stanoviska na půdě výboru pro životní prostředí. Vím, že návrh zprávy bude k dispozici před Vánoci a doufáme, budeme schopni to odhlasovat v lednu, ještě předtím, než bude hlasovat výbor pro životní prostředí. Nicméně upřímně řečeno, všechno to, co jste tu řekli, vážení kolegové, má svoji hodnotu, ale my nesmíme zapomínat na to, kdo to vlastně původně odhlasoval. My, členské státy. A teď jsme v rejži a je to tak. A teď je otázka, jak se z ní dostat. A můj kolega, který byl ředitelem letiště v Manstru říkal, všichni ti členové eh, správní rady a představenstva dokážou vždycky přijít s nějakým pravi, problémem k řešení, ale já hledám člověka, který tedy umí věci flexibilně řešit. Thank you, Mr. Chair, and... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny komentáře a připomínky. Já to rozdělím tu svou odpověď do tří oblastí. Jedna část se bude týkat tady toho samotného eh, návrhu, druhá část se bude týkat názoru třetích zemí a za třetí eh, možná bych se zmínila o tom globálním procesu. Takže za prvé, to, co schválilo kolegium, je naše nejlepší hodnocení dalšího postupu. To znamená, že to naplní politiku životního prostředí, tak jak si EU eh, je vytyčila, nikoli komise, ale EU se vytyčila cíle v této oblasti a mělo to zatím pozitivní vliv na to, jak nás vnímá zahraničí. Nyní právě probíhá konference ve Varšavě, která se snaží prosadit multilaterální přístup. Tento přístup je pro nás také prioritní a v tomto smyslu jsme také tu působnost vymezili, tak abychom reagovali na tu otázku extrateritoriality, na kterou vlastně nadnesly různé země. Ten návrh je nediskriminační, zajišťuje rovné zacházení se všemi subjekty na stejných trasách. Soustředili jsme se i na otázku konkurenceschopnosti v posouzení dopadu, které ukazuje, že subjekty, které působí jenom uvnitř EHP, mají mírnou nevýhodu oproti dopravcům, kteří mají i hustý provoz eh, do třetích zemí. A zkoumali jsme také různé dopady na životní prostředí. Víme, že to můžeme provést, víme, že to je proveditelné a víme, že to nelze provést v současnosti. My jsme nikdy eh, nedávali přednost postupu SPS. To chtěli třetí země, které podali požadavek na IKO, aby takto ten přístup byl vypracován. My jsme tedy upravili náš právní přístup tak, aby vyhověl těmto požadavkům. Takže ta, tento způsob nám umožňuje vlastně používat eh, výpočet z hlediska podílu na tom vzdušném prostoru. To byla volba těch třetích států. Za druhé, eh, přístup třetích států. Samozřejmě to nějak zvlášť nepřivítali, to jsme neočekávali, ale právní předpisy EU se neprovádějí podle toho, jestli je třetí země schvalují nebo ne. EU má suverénní právo přijímat své zákony a naši partneři v mezinárodním společenství musí prostě respektovat ta naše pravidla. To je základní princip pro funkční globalizaci a funkční multilaterální vztahy. My jsme rádi, že můžeme pokračovat v diskusích s třetími zeměmi ohledně působnosti, různých konkrétních podmínek, politických cílů, ale ty naše právní předpisy rozhodně nejsou podmíněny souhlasem třetích států o tom, o tom by se muselo rozhodnout na nějaké jiné úrovni. Pokud jde o ten globální proces, máme eh, v rozpočtu zdroje na definici a rozvoj globálních opatření a v roce 2016 budeme parlament a radu informovat znovu ohledně příprav sloučení našeho schématu s globálním schématem. Takže nebudeme mít dvě paralelní schémata, ale globální opatření. Jakmile to globální opatření bude připraveno, pak nahradí ty naše právní předpisy, takže by tam nemělo docházet k žádnému překrývání. Pokud bychom měli zrušit opatření, které již nyní funguje na regionální úrovni, tak bychom mohli samozřejmě říci, že převládne dobrá vůle a všechno odložíme do roku 2020, kdyby mělo vzniknout to globální schéma pro emise a pro emise z letectví. Ovšem tehdy už oni eh, velice narostou. Pokud jde o ten režim Stop the Clock, hospodářské subjekty které zodpovídají za 98 emisí v roce 2012, do toho spadají. A to není přece úplně nevýznamný výsledek, takže ten režim Stop the Clock má svůj smysl. Většina subjektů, které fungují uvnitř EU, chápou, že v tomto místě se prostě uplatňují místní pravidla. Takže tím asi končím a doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ten plán B. Bohužel otázka je mimo mikrofon. European, uh, the current... Tak eh, současný návrh omezuje působnost na 38 ale v současnosti máme 50 mezinárodního letectví v působnosti systému EU ETS, kdy se pokrývá vlastně celý let to není zas tak zásadní podíl. A vnitro evropský provoz eh, hodně roste. Není pravda, že by klesal. A pokud jde o plán B, v posouzení dopadu jsme se dívali i na možnost vlastně upstreamování těch ETS, což by spadalo do pravomoci komise, ale bylo by to složité a my jsme se tedy rozhodli radši pro režim MRV, aby se nezdrželo to provádění. A pokud jde to pojíždění po runway, to není v pravomoci. Tak ještě kolegové velice rychle, prosím. Okay, well, everybody said that... Dobře. Už to bylo řečeno, že členské státy a parlament původně ten systém ETS odhlasovali, ale já už dlouho kladu otázku, do jaké míry tento návrh ohrožuje naše hops. On something that's a big disadvantage for us. Naše dopravní uzly. A také otázka, co k tomu říkají členské státy. Víme, co říká Francie, ale co ostatní. Myslím, že tady jste vyplítvali veškerou schobývavost, kterou jsme vůči vám byli schopni zaujmout, bohužel. A za druhé, pokud je o dopady, můžeme nad tím pokrčit rameny a říct eh, tady eh, někteří výrobci říkají to a to, ale ona to není legrace, protože my jsme velkým vývozcem letecké a vesmírné techniky. Už teď vlastně bylo třeba eh, jak si pozdržet eh, z tohoto důvodu objem zboží v hodnotě více než 14 miliard dolarů. Je možné, že se to podaří prodat Číně, ale já tím chci říct, že pořád ještě si nepřipouštíte eh, jaké mají vaše snahy reálné důsledky. To asi nebyla otázka, ale možná tedy byste mohla odpovědět, pokud jde o ty letecké uzly a konkurenceschopnost, potenciální přesměrování tras a tak dále. My jsme se tím zabývali, to zjistili jsme, že pokud budeme účtovat za přelet nad evropským letovým prostorem jenom ten, tu vzdálenost příslušnou, takže to nebude znamenat žádné zásadní větší náklady. Dopady na odvětví. Ano, to je samozřejmě velmi důležitá úvaha a nepleťte se, nám to rozhodně nepřipadá jako vtip. My jsme vypracovali vážně míněný návrh, který představuje naše nejlepší možné vyhodnocení situace, jak postupovat ku předy. Je potřeba vzít v úvahu zájmy jednotlivých eh, zainteresovaných skupin a ty se často velmi liší. Takhle vypadá návrh komise, jsme součástí procesu spolurozhodování, to znamená, že musíme akceptovat i vaše připomínky a názory. Je tedy eh, přirozenou povahou procesu spolurozhodování, že to konečné rozhodnutí, doufejme, bude solidní a stabilní. Vy jste tady, ještě ta otázka, co si o tom myslí členské státy. My jsme k tomu uspořádali první kolo výměny názorů na půdě pracovní skupiny pro životní prostředí. Dvě členské státy eh, tam již sdělili své hotové stanovisko, ostatní státy ještě zvažují své národní stanovisko k tomuto návrhu. A asi je správné říci, že také členské státy samozřejmě velmi eh, pozorně sledují, jaké to bude mít politické dopady, jak se k tomu staví třetí země. A mohu říct i za komisi, že uděláme, co bude v našich silách, abychom dále konzultovali třetí země a tedy vlastně roz, rozšiřovali tu míru, do jak, nebo tedy propagovali vlastně logiku a obsah tohoto návrhu. To je velmi dobrá diplomatická reakce ještě lepší než některé sportovní výkony. Ale vy tím vlastně říkáte tedy, že z těch 28 členských států vám to eh, podpořili jenom dva. To je tedy opravdu eh, ukázkový příklad toho, jak fungují členské státy. Já vím, že tedy nikdo se nechce hlásit první, ale členské státy se opravdu budou muset snažit, protože evidentně tohle bude ožahová věc k projednání i na půdě parlamentu. a budeme doufat, že tohle protlačíme do dubna, pak tedy členské státy, které um, tedy daleko uh, raději mlčí, nám vlastně nepomohou dosáhnout tohoto cíle a pak budou říkat, a k čemu je vlastně parlament? Čili já si myslím, že bychom jim měli zapálit doutnák u pozadí nebo něco podobného a donutit je k akci. Takže děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Konečná lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, promiňte, tedy ta prezentace návrhu eh, stanoviska proběhne 17. prosince a o den později můžete předkládat pozměňovací návrhy, hlasovat budeme v lednu. Děkuji. To je taková trošku obyčejnější věc, jestli to nevadí, jde o monitorování, vykazování, ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení. Eh, jde o návrh stanoviska pan Kramer. Bohužel bez mikrofonu. Oh, ja, danke, Brian. Ich glaub, man... Děkuji, Briane. Já bych chtěl navázat na tuto diskuzi, protože nemáme žádný tedy eh, záložní plán. A takže se jedná o takovou eh, porážku, jak bych to viděl, ale já si myslím, že Eh, tady eh, tento mm, námořní eh, sektor je jediné odvětví, kde vlastně nemáme vůbec nic, pokud je o emise, protože lodě na rozdíl od jiných odvětví nespadají pod zdaňování emisí a Mezinárodní námořní organizace nemá Eh, žádnou eh, legislativu, která by tomu odpovídala a máme tady tedy eh, čísla, která se jedná se o 1,7 miliard a 6 co se týče celosvětových emisí CO2. Takže to má vliv na klima i na zdraví, takže tady se jedná o 50, tisíc úmrtí. Eh, pouze v důsledku znečištění ovzduší lodní dopravou. Eh, takže eh, Mezinárodní námořní organizace zavedla index energeticky účinného designu, ale to pouze prvním krokem. Tato opatření nejsou dostatečná. Máme tady v Bílé knize byl stanoven cíl, už o tom hovořil pan Groš. Pouze obecně já bych chtěl lobovat za tvoji zprávu a tam se žádá snížení emisí o 40 a pokud možno 50 ve srovnání s úrovněmi roku 2005. E, to je opravdu velmi ambiciozní cíl a e, to je to, co navrhuje Matěj Groš, pan zpravodaj. Je to ambiciozní e, cíl i pro EU a zde opět komise nezareagovala, protože komise nerespektuje rozhodnutí parlamentu, jedná se o obchod s, e, se emisemi. A já si myslím, že samozřejmě tady existují určité rezervy. Jedná se o závazek do roku 2013. Komise na základě této zkušenosti e, se by tedy měla e, zavést Eh, takovýto systém, ale nezavázala se ke snížení, protože před eh, eh, pěti lety, kdy byl zvolen parlament, tak jsme o tom hovořili a už jsme o tom hovořili už před deseti lety. Takže po 20 letech se jedná pouze o zachycování emisí a my všichni víme, jak je toto nebezpečné. Já jsem velmi zklamán, že komise nesplnila tato očekávání a že to vše, na čem jsme se rozhodli, tedy tady se jednalo o 2050, že by se snížilo o 40 a dokonce o 50 Máme eh, stále více lodí a je to eh, stále složitější pro životní prostředí. Víme, že tady se stále zvyšují náklady. A eh, to jsou tedy opravdu ty maličkosti, které tady získáme, prostě drobky v porovnání s tím, co o co potom přijdeme. Eh, takže tady nám se jedná o snížení a ne po, o pouhé zachycování. Eh, takže když, jsou eh, paliva, když byla paliva dražší, tak potom lodě ploly pomaleji a potom, co se týče mm, zboží, tak samozřejmě tam je důležité, aby zboží došlo včas, tak jak je to oznámeno. A třeba když e, na železnici to trvá hodinu či dvě, tak to není zas tak rozhodující. Prostě tam se jedná o to, aby něco bylo dodáno. A máme-li mm, odpovídající e, technologie, tak my víme, že to můžeme snížit o 75 a tady se jedná i o snížení eh, cen, takže by to eh, bylo v zájmu ekologickém i hospodářském. Nevždy tomu tak je, ale zde by to byla možnost. A takže snížení rychlosti o 10% u lodí by mohlo vést ke snížení potřeby energie o 19% a také by to vedlo ke snížení tedy nákladu a emisí. Můj návrh je tedy, který se na monitorování a že by se to kombinovalo s vybíráním poplatků. Potřebujeme mít eh, tedy eh, pobítky které by vedly k tomu, aby se emise snížily, tím pádem by se snížily i náklady. Bylo by to samozřejmě důležité pro zdraví i pro životní prostředí a tím pádem by to bylo důležité i pro tržní otázku. My jsme řekli, že to s hospodářstvím vlastně vůbec nemá nic dočení, co se děje v dopravě. Takže buď platí všichni DPH, nebo všichni platí za letecké palivo, nebo za eh, minerální paliva, prostě buď platí všichni, anebo eh, nikdo, protože potom řekneme eh, lidem, samozřejmě řekneme lidem, místo železnice, která je ekologičtější, tak leďte letadlem, kde jsou ty emise mnohem vyšší. Tak to prostě nejde když Evropská unie nereaguje, tak jak máme reagovat my? Tady opravdu, Brajane, je zcela potřebný záložní plán. Nejedná se pouze, nejedná se pouze CO2, ale také oxidy dusíku, oxid síry, pevné částice, černý uhlík a metan. Musíme mít srovnatelné metody, které by byly také srovnatelné protože eh, někdy také to palivo je různé kvality a proto potřebujeme eh, eh, mít dobré průtokoměry a musíme dobře monitorovat emise. My si myslíme, že 2019 je příliš pozdě. Musíme s tím začít už v roce 2016. Nemůžeme ignorovat ty zdroje emisí. Musí přispět námořní průmysl, který už toho provituje, protože používají lodě na širokém moři um, Eh, eh, těžký topný olej, protože tyto eh, lodě, které jsou na volné moři, používají olej bez filtru. A když se podíváme do minulosti, před 20 lety, tak to všichni víme takže potom jsou to jedy, které se vypouštějí eh, do, průmysl, eh, do, do ovzduší a zase v jiných eh, průmyslech prostě to musí řešit a v tom námořním průmyslu se to neřeší. Takže já bych vás chtěl požádat o podporu, abychom mohli přidat jasný signál výboru pro životní prostředí. Děkuji. Pan Groš. Ja, <clears throat> äh, ich muss zuerst unseren Schattenberichterstatter entschuldigen. Dass Já se musím omluvit našemu, za našeho stínového zpravodaje, to se tedy ještě eh, dneska stane ještě několikrát, protože já ho nahrazuji téměř systematicky ve čtvrtek. Náš stínový zpravodaj upozorňuje na to, že návrh komise se v té první fázi soustředuje na definici cílů, nebo měl by se omezit, a neměl by na, přicházet s návrhem žádných závazných cílů, protože eh, dospět k ním v tuto chvíli není ještě možné. A za druhé říká, že pokud v rámci současných cílů, například tedy záměru zdanit některé druhy dopravy, pokud tedy toto bude vstaženo i na sektor námořní dopravy, bude to upraveno legislativně, pak eh, může dojít tedy k hromadnému odklonu od vodní dopravy a zpátky na ulice. A proto tedy upozorňuje, že tedy v úvahách o zdanění různých druhů dopravy musíme vzít v úvahu i tuto skutečnost, protože konec konců je to stínový zpravodaj z regionu severní Evropy, kde je rozsáhlé pobřeží a proto je pro jeho region velmi důležité, aby byla zachována i ta, dá se říct, místní námořní doprava z jednoho přístavu do druhého. A tedy k tomu se také vyjádří ve svém komentáři k návrhu. Děkuji. A než dám slovo dál, máme tu návštěvníka pana Zaríby, který je zástupcem 14. Já mám tady eh, v papírech senior managers, tedy ti starší nebo také vysoce postavení manažeři společnosti No, Když se dívám na to, jak vy jste mladý, tak vám mohu pouze pogratulovat, že už jste to dotáhl tak vysoko. Bohužel tady dnes eh, ne- nehovoříme o železnicích, obvykle ano, ale dnes tomu tak není. Nicméně my vás tady vítáme a doufáme, že si užijete jednání tohoto výboru. Pan Drávit. Děkuji. Äh, eh, děkuji. Pane zpravodaji, já bych chtěl poukázat na to, že náš stínový zpravodaj zde není a proto mě požádal, abych pohovořil eh, jeho jménem, takže bohužel nebudu moci hovořit tak do detailu. My se můžeme připojit k panu zpravodajovi ohledně toho, co zde popsal. Jedná se tedy tady o metody, jejichž cílem je snížit emise CO2. A samozřejmě upřednostňujeme, abychom měli eh, závazné cíle a aby to bylo co nejrychleji. Ale tady samozřejmě máme co dočinění s mezinárodní oblastí a tady je stejný problém jako v oblasti letectví. Takže musíme přistoupit k rozhodnutím, která by toto zohlednila. A jedná se o to, abychom zvýšili tlak a nezávisle na eh, cílech které jsou stanoveny pro emise CO2, tak potřebujeme iniciativy, které by zvýšily účinnost tak abychom eh, přímo i nepřímo dosáhli snížení emisí CO2. A bohužel zde musím skonstatovat, že co se týče tohoto eh, balíčku, který zde byl předložen, takže se k tomu nepřistupuje jednotně ze strany eh, komise bych eh, ožedával eh, přístup, který by také zahrnul logistický řetězec do této problematiky. My podporujeme tedy návrhy eh, pana navrhovatele a je to otázka, kterou určitě podpoříme celou tuto problematiku. Ne úplně se vším souhlasíme, ale můžeme to podpořit, pana navrhovatele. Já chci jenom chci připomenout tady členským, tedy kolegům, že tady jsme to eh, jak si nezanedbali úplně jako u letecké dopravy, tady tady fungujeme na principu 49+. Plus. A nyní paní Majstner, děkuji. Já hovořím za naší stínovou zpravodajku, která tady také dneska nemohla být. A než přečtu to, co mi dala, chci říci za sebe, že tady se mi líbí, jak eh, se vlastně kterým směrem se ubírá toto stanovisko. Je pravda, že potřebujeme všechny různé způsoby dopravy, nemůžeme se spolehat pouze na železnici a samozřejmě je eh, třeba, aby i v této oblasti dopravy jsme se snažili omezit emise, jako to je například u letecké dopravy, to je velice žádový, žádoucí. A my tady pro náš obchod potřebujeme všechny typy dopravy. A nyní tedy k poznámce mé kolegyně, která nejprve chce poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Těší se na dobrou spolupráci. To tedy předepsala mě. Několik bodů, na které by ráda upozornila a které podporuje. Sdílím stanovisko v tom smyslu, že návrh komise je neočekávaný, eh, když se ohledeme na to, jak vypadala Bílá kniha o dopravě v evropském prostoru. Také usnesení Evropského parlamentu k této věci z roku 2011 volá po, emisi, po snížení emisí CO2 a rozhodnutí eh, směr, příslušné směrnice jde tedy odsouhlasení příslušné směrnice jde stejným směrem. Snižování emisí. Myslíme si, že návrh komise navrhuje příliš dlouhé lůty. Po dlouhou dobu navrhují pouze monitorování, sledování a verifikace, nikoli snižování. Tady můžeme podpořit eh, zpravodaje, který volá po rozumném řešení. Je potřeba stanovit jasná pravidla pro všechny a opět chci upozornit na problematiku spravedlivé hospodářské soutěže. Už u té původní směrnice se nám nepodařilo dodržet tento cíl, měli bychom se snažit alespoň tady. Pro ALDE je zásadní snížit administrativní zátěž pro vlastníky a provozovatele lodí, ale zároveň je třeba získat včas přesné a správné informace, které nám umožní naplnit naše cíle. Tady je třeba najít uspokojivé řešení pro všechny zúčastněné strany. Pokud je o velikost lodí, který by se mělo týkat toto nařízení, to je otevřeno pro diskuzi protože tedy ten výtlak 5000 tun, jak navrhuje komise, nestačí. Měli bychom se zabývat tím, které, který typ plavidel vlastně, která velikost plavidel se nejčastěji plaví na našich mořích a mezi přípravy, přístavy a tomu přizpůsobit eh, příslušný nástroj. A je třeba tady eh, podívat se, jak to vypadá v mezinárodních vodách, abychom nastavili návrh tak, že je konkurenceschopný i z globálního hlediska. Děkuji, paní Postr asi za pana Fandalen. Ne, já budu hovořit za sebe. Pan Fandalen tady není. A můžeme souhlasit s tím, že to, o co nám jde, je dohoda na půdě IMO a nikoli to, co tu navrhuje komise. Spojené království nemá žádný problém s tím, že bychom řešili emise a další věci. My se snažíme tedy jak si eh, aby naše úsilí mělo méně negativní dopady. Nicméně to, co tedy předkládá komise, nemůžeme odsouhlasit ke zprávě, je celkem 63 pozměňovacích návrhů. My jsme eh, předložili 57 a u 6 je Michael připraven souhlasit. To je tedy zlepšení, říká pan předseda, ano ale eh, s čím tedy nemohu souhlasit, jsou čísla, která jsou výsledkem vyhodnocení dopadu. Některá čísla používá i náš zpravodaj. Vy říkáte, že 50 tisíc lidí ročně zemře pouze na znečištění životního prostředí v důsledku námořní dopravy. Vždycky, když mě někdo takhle tedy uh, se snaží vyděsit čísly, která nemají žádné opodstatnění v praxi a jen podpírají určitou argumentaci, považuji takový přístup za nepřijatelný. Je třeba mít opravdu kvalitní informace a to dokonce i tam, kde jde o politickou argumentaci. Protože konec konců těch lidí kolem námořní dopravy není tolik, takže vezmeme měli 50 tisíc každý rok, tak to už bych asi měla být mrtvá. Možná, že i Brian má na kahánku. Takže je potřeba mít správná čísla a pak teprve argumentovat. A jinak tedy děkuji zpravodaji za veškerou jeho práci. Ty věci je třeba ještě prodiskutovat a počkejme se na příští stádium. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že je vždycky úžasné, že člověk přežil, i když pochází ze severozápadní Anglie, Jackie. Tak, komise paní Badrum. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji za komentáře. My jsme si pročetli i e, návrh zprávy s velkým zájmem. Pokud jde o ten pojem zklamání a to očekávání, my si myslíme, že ten návrh MRV, který jsme navrhli pro EU, může být takové východisko k nějakému komplexnějšímu přístupu. Takže před několika lety jsme předpokládali, že námořní sektor bude zapracován do systému ETS. Od té doby došlo poměrně k významným změnám v IMO, která je skutečně ústřední organizací, která se tímto zabývá. A po, především jejich přístup k MRV se poměrně rozjel i na základě návrhu Američanů, který se momentálně dále zpracovává na expertní skupině. My jsme chtěli, aby náš návrh byl pozitivním příspěvkem k těmto mezinárodním rozhovorům. Nechceme předjímat to, jak se bude vyvíjet další postup eh, na globální úrovni. Nicméně předpokládáme, že IMO dosáhne příštího roku poměrně významných milníků, které pochopitelně by měly být sladěny i s načasováním našeho návrhu. Další kroky, to je třeba systém to Účtování těch poplatků bude samozřejmě vyžadovat posouzení dopadu a další kroky ze strany komise. Co se týče harmonogramu provádění, technicky není pro nás možné, abychom zajistili potřebné eh, akreditace ověřovatelů a nová ustanovení o MRV rychleji. To znamená, že toto jsme posoudili jako prakticky a technicky proveditelné tyto lhuty. Pokud jde o rozšíření působnosti i na další znečišťovatele, nebo znečišťující látky. My jsme se shodli na tom, že monitorování těchto znečišťujících látek je důležité, ale nejsou v současnosti žádné mechanismy a metody, jak tak činit. A domníváme se, že monitorování CO2 by kvůli tomu nemělo se pozdržet. Samozřejmě, jak už je v úvodních ustanoveních, samozřejmě zvažujeme i monitorování dalších znečišťujících látek. V podobným přístupem. Pokud budou dostupné technologie a dostupné eh, zařízení, pak by toto mohlo být také ještě připojeno. Co se týče působnosti ohledně eh, těch mezí pro lodě, které budou eh, pokryty, to je i politické rozhodnutí ze strany IMO. Hovoří se o 400 gigatunách a my bychom docela rádi vedli tyto diskuse s ohledem na to, že samozřejmě to musí být vždy administrativně přiměřené. A změna těch mezí samozřejmě potom změní počet eh, lodí, mohlo by to být z 55 eh, loďstva až na 90 loďstva ale znamenalo by to pouze zvýšení emisí o 10 CO2, takže to je třeba eh, také zohlednit a zamyslet se nad tím. A to asi bude tady z mé strany zatím všechno. Děkuji. Michali, nějaké reakce? Já bedanke mich eh, natürlich. Eh, děkuji za to, že jste se všichni přihlásili o slovo a také za tu podporu, kterou jsem ani neočekával. Tady v tomto jsme si jednotní. Tady se nejedná pouze o železnici. 80 loď, loď, tedy eh, těch tras jsou hlavní, ale potom tady máme velký počet těch vedlejších. Takže ta lodní doprava je ekologická, když ta lodní doprava zohlední a respektuje stejná pravidla, pokud je o emise, jako u jiných odvětví, eh, protože tady se jedná nejenom o měření CO2, tady prostě víme, že se to děje. Komise hovořila s výrobci. Pro mnoho emisí máme už nástroje, které to mohou prověřit. Takže nemusíme si být eh, tisíce procentně jistí. Musíme udělat to, co můžeme. Do roku 2015, do roku 2020 IMO už eh, stanovila limity pro Baltské moře a pro Severní moře. Takže my víme, že to funguje, ale samozřejmě to, co platí v Severním moři, tak neplatí ve Středozemním moři. Musí se to udělat ve světovém měřítku a proto jsem rád, že eh, ty eh, z tvé politické skupiny si mě podpořila. To Ano, to je krásné překvapení, Děkuji, že souhlasíte, že nesouhlasíme. Eh, Poslední bod. Tady se jedná také o taktiku. Když komise vlastně vychází z toho, na čem jsme se rozhodli i na radě, tak potom můžete říci, teď už jste přeci to odsouhlasili, tak proč jste proti? protože když máme 10 metrů, tak potom je kompromis 15 metrů. Takže co se týče té expertízy a e, zkušenosti komise, tak tady se vždycky jedná o taktickou hru, o politiku. Když začneme ze předu, tak musíme si uvědomit, že musíme začít od zdola. Takže já bych vám poradil, buďte více eh, cílevědomí a vemte za bernou minci, na čem jsme se my rozhodli a tím pádem budete moci pokročit dále. To je moje rada. Já se těším na diskuzi a to je vše. Děkuji. Thank you very... Děkuji. Já bych chtěl připomenout kolegům, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. prosinec. Hlasovat na výboru pro dopravu budeme 21. ledna. Takže návrhy do 3. prosince a hlasování na TRAN 21. ledna. Další bod na pořadu jednání je jednotné evropské nebe 2. Plus. A nejprve tedy vystoupí pan Groš jménem pana Marinesku a potom další pan Sasoli. Děkuji, Kolega Marinesku bohužel nemůže být mezi námi, ale připravil mi díky bohu a nikoli v rumunštině eh, krátký podklad eh, ve francouzštině tedy. A ve francouzštině to zní takto. Single European Sky 2 plus skutečně zatím naráží na eh, nesouhlas členských států, takže se to předpokládá, že členské státy nechtějí další postup v tomto odvětví. Tím spíše, že argumenty, které předkládá Rada, jsou eh, spíše administrativní povahy. Proto náš zpravodaj navrhuje jiný přístup, a sice přístup eh, takzvaný top-down oproti tomu přístupu bottom-up ze sporu nahoru. E, takové důležité body jeho zprávy jsou e, nezávislost dozorových orgánů, kde se domnívá, že bychom měli mít jediný jednotný orgán, pokud jde ti o ty takzvané FAB, funkční bloky vzdušného prostoru, tuto myšlenku bychom měli úplně opustit, protože jenom přecházíme o peníze a o čas. Pokud jde o unbundling, to rozdělení eh, komunikačních a navigačních služeb, domnívá se, že bychom neměli dávat přednost před teorií a měli bychom spíše zvolit pragmatický přístup vzhledem k tomu, že spolupráce eh, mezi oběma by měla být možná. Dále ten režim výkonnosti by měl být eh, sepsán jednoznačněji tak, aby ty eh, cíle, které stanoví komise, byly stanovovány i ve spolupráci s národními státy. Řešení, které předpokládá, je využití technologie SESAR a jasné stanovení odpovědností. Závěrem říká, že je také třeba upřesnit odpovědnost hlavních zúčastněných stran, eh, pokud jde třeba o řízení projektu SESAR, je třeba také změnit přístup tzv. manažerů realizace. Osobně já tady chci přikývnout tomu, co říká kolega. Na rozdíl od jiných kolegů si myslím, že FAPS nebyly špatným řešením. Přesně naopak. FAPS stroskotalo proto, že jednotlivé země neměly zájem je skutečně prosazovat. A ve chvíli, kdy eh, vezmeme v úvahu například cíle v oblasti ETS, Říkám si, že kdyby se bývalo bylo podařilo jasně a přesvědčivě implementovat FAPS, tak bychom se vlastně ušetřili práci i peníze v rámci systému ETS. A ani nevidím důvod, proč parlament a také komise eh, znos, znovu tedy otvírají tuhle věc ačkoliv dobře vědí, že v tom evropském prostoru není v tuto chvíli žádný zájem na opravdové spolupráci, i když by to bylo zajímavé z hlediska bezpečnostního, finančního i ochrany životního prostředí. Čili já tady bych byl rád, kdyby v tomhle návrhu se znovu objevil výčet předností systému FAPS a myslím si, že komise zatím tedy byla až příliš skromná ve svých návrzích. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Sasoli za EASA. Použil bez mikrofonu. Grazie, grazie, Děkuji, pane předsedo. Nařízení o letištích a o správě leteckého provozu je součástí, jak víte, balíčku jednotného evropského nebe a hovoří se tam o otázce letecké bezpečnosti a o e, kompetencích Evropské agentury pro leteckou bezpečnost EASA. Jedná se o text, který je v některých e, aspektech velmi technických, ale také se tam upravuje otázka zprávy této agentury pro leteckou bezpečnost. Ten text by se mohl rozdělit do dvou částí. V první části se hovoří o přizpůsobení se novým eh, pravidlům jednotného evropského nebe. Jedná se tam tedy Jedná se tam tedy o zprávy leteck, o zprávy leteckého provozu. V té druhé části se hovoří o reformě eh, zprávy této agentury a jejichž cílem je uplatnit interinstitucionální dohodu o evropských agenturách, který byl podepsán v roce 2012 v červnu. Osobně eh, si myslím, že není potřeba eh, měnit ty technické aspekty nařízení, protože po tom, co jsme si vyslechli, několik eh, aktérů, jako je Evropská komise, zúčastněné strany, tak jsem nabil dojmu, že zde existuje jednota, pokud jde o, o text komise. a také s ohledem na nařízení 216 z roku 2008, tedy zpráva ATM a ANS. To jsou navigační letecké, letové navigační služby. Samozřejmě ta otázka zprávy je odlišná. Zpráva agentury komise předložila návrh a jsou tam některé aspekty, které jsou eh, velmi novátorské, protože se tam počítá s reformou samotné agentury a s rozdělením pravomocí. Tam by se stanovilo, že by tato agentura se, by se soustředila na technický dohled a na bezpečnost. Evropská komise, co se týče hospodářských aspektů a, a EU by tedy měla na starosti operativní kontrolu. A tato reforma vycházela také z přání Evropské komise změnit návrh této agentury. A cílem bylo tedy, aby agentura se stala světovým partnerem v oblasti letectví. Ale musela by tam být zavedena velmi důležitá změna, a to, že by tam se jednalo o to slovo bezpečnost. Já s touto myšlenkou eh, souhlasím, co se týče nové úlohy agentury. A to, že to bude základní, zásadní krok pro to, abychom se stali globálními aktéry ve globálním scénáři, který je stále komplikovanější. A já si myslím, že nemůžeme ztratit eh, ze zřetele bezpečnost ani v kompetencích, ani v názvu. Proto jsem navrhl změnu pro textu komise a aby se do jména agentury zahrnulo slovo bezpečnost. Nesmíme zapomenout na to, že agentura má v současné době bilaterální dohody s důležitými sektory letectví. Jedná se o důležité země, jako je Kanada, Singapur, Izrael. A tyto vztahy spočívají ve výměně informací. Například se jedná o černý seznam světových leteckých společností a také výměna e, osvědčených postupů. Je důležité, abychom se ubírali tímto směrem v rámci letecké bezpečnosti, která je stále důležitější, a také co se týče e, zachování účinných mezinárodních vztahů v leteckém odvětví. A dále, co se týče zprávy. Evropská komise chtěla uplatnit novou interinstitucionální dohodu, tedy červen 2012. Na základě této dohody Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada dospěli k dohodě ohledně společného přístupu pro evropské agentury. Jedná se o dohodu, která, i když není právně závazná, se zakládá na přístupu případ od případu. Došlo tam k pokroku na oblastech vytváření agentur, potom rozhodnutí se ohledně sídla, zpráva, fungování, využívání zdrojů a také způsoby kontroly. Agentura pro leteckou bezpečnost je jednou z největších a nejdůležitějších agentur Evropské komise. A když si uvědomíme, jaké pravomoci má, tak je zásadní, aby parlament byl aktérem eh, této agentury. Proto si myslím, že je vhodné, aby ředitel agentury vydal prohlášení před odpovědným výborem Evropského parlamentu, tak aby Evropský parlament byl informován o aktivitách a programech této agentury. Tak je důležité, aby ve správní radě agentury, eh, kde jsou zastoupeny členské státy, tak aby tam existovalo střídání, tak aby všichni byli zastoupeni a aby eh, trvání také eh, nebo zastávání té funkce umožňovalo zároveň také dobré fungování z hlediska operativního. Také co se týče navýšení počtu zaměstnanců, protože tady se vlastně z eurokontrolu přejde do agentury. To je velice citlivá věc, protože když se zvýší rozpočet agentuře, tak to by znamenalo mít precedens a byl by to nebezpečný mechanismus, protože jiné agentury by mohly žádat také o zvýšení rozpočtu. Ten problém by se vyřešil tím, že bychom převedli jednu rozpočtovou linii, ty zdroje, které dříve platily letecké společnosti, to je tedy za služby ATM, tedy ta zpráva leteckého provozu a také, co platily letecké společnosti za navigaci, leteckou navigaci, co se platilo eurokontrolu. A ten další bod se jedná prováděcích aktů a aktů v přenesné pravomoci. Chtěl bych připomenout, že se to týká pouze technických aspektů, které je potřeba aktualizovat a aplikovat pravidelně, tak aby se mohlo postupovat v souladu s technologickým vývojem. Samozřejmě jsem vám k dispozici, eh, budu se těšit na pozměňovací návrhy sejdu se s mými stínovými zpravodaji a doufám, že budeme moci vypracovat definitivní znění nařízení, kde by se nezapomínalo na otázky bezpečnosti a e, zprávu agentury. Eh, Bohudík, který máme stejné stínové zpravodaje u obou zpráv. Nevím, jestli se ještě někdo hlásí. Dobře, takže první pan Danalis Spiros. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ολοκλήρωση του... U jednotného evropského nebe jde o čas a o peníze. A to je důležité pro naše občany. Jde také o trvalou udržitelnost a o hospodářskou soutěž v tomto sektoru. My můžeme našim občanům vysvětlovat, že je, máme tady 28 různých systémů, které nejsou úplně kompatibilní v leteckém provozu a 60 různých kontrolních center, takže mm, to je tedy evidentně překážka. A proto tedy i parlament dospěl ke koncenzu, pokud jde o plnost tohoto nového balíčku a myslíme si, že tedy komise a zpravodaj jdou v tomto ohledu správným směrem, ale také akceptujeme, že tedy jde o velice komplikovaný rámec, který by bylo užitečné zjednodušit. Máme však několik rozdílných názorů. Komise se se svým návrhem pokusila oddělit tedy ty podpůrné služby a ty tedy vyčlenit eh, v rámci procesu liberalizace. To ale ne, považujeme za realistické a průchodné, protože liberalizace těchto služeb nepatří do rozsahu působnosti tohoto opatření. E, navíc tedy by to bylo velice složité, vyžádalo by se to různé typy řízení a mělo by to, myslím, nedozírné následky, e, pokud je o jejich fungování a náklady. Pak jsou tu další návrhy zpravodaje, které ještě třeba doprecizovat, například úloha IASA, e národních orgánů a také článek 9. A pokud jde o technologické aspekty a pozměňovací návrhy 95 a 97, tady by bylo lepší, kdybychom to řešili v té části textu, kdy řešíme Cezar. A pokud jde o národní orgány a jejich úlohu, komise a zpravodaj jdou správným směrem. My bychom jen byli rádi, kdyby v některých oblastech byly, byla ta opatření, jež zajišťují jejich nezávislost důraznější. A pokud jde o úspory, tady je třeba vzít v úvahu i ten lidský faktor, pokud jde o provoz leteckých společností, například když nastavujeme kritéria pro personál. A to tedy zase se týká i toho příslušného přizpůsobení technologie Cezar těmto požadavkům. Děkuji, paní Majsner. Berichterstatter. Já bych eh, chtěla eh, nejdříve eh, poděkovat paní zpravodajce, kterou tady zastoupil pan Groš. Samozřejmě, co se týče leteckého provozu, tak tady jsme velmi netrpěliví jakožto europoslanci, protože je pro nás důležité, aby toto bylo provedeno, nic oficiálně se neděje, takže já chápu, že v tomto kontextu komise předložila další návrh. Ale já, co bych chtěla říci, že co se týče toho data, eh, to byl minulý prosinec, kdy se všichni rozhodli na FAPS, tak eh, zdá se, že k nějakému přiblížení eh, došlo, ale není to dostatečně rychle. Potřebujeme zlepšení evropského leteckého vzdušného prostoru a jak řekl Oli, takže tady jsou určité systémy, které nejsou úplně jasné. A je potřeba eh, důležité tady eh, stanovit, jakou roli může se hrát Eurocontrol, EASA. A eh, co se týče těchto procesů, které jsou součástí FAPS, protože jsou krokem ku předu, ale my tady potřebujeme mm, podpořit spolupráci, která už dobře funguje, například mezi Francií a Itálií, tak abychom to zapracovali, tak abychom mohli dospět k řešení. A ještě mě napadlo, eh, co eh, bylo řečeno ze strany eh, paní Marinesku, byla konference ministru ve Vilniusu. Tam bylo tedy řečeno, že FAPS jsou mrtvé a musíme najít něco jiného a musíme tedy nalézt řešení co nejdříve a s panem eh, Marinesku jest, musíme diskutovat o to, jestli je tedy dobrý eh, postup ze zhora dolů nebo ze zdola nahoru. Já si myslím, že je důležité nalézt řešení, které by ale fungovalo. A protože jsme v Evropské unii, tak eh, samozřejmě musíme uvažovat o účinnosti, protože velké členské státy mají eh, bezpečnost v rámci leteckého provozu, ale jak to vypadá s těmi malými státy a musíme se k tomu eh, stavět celoevropsky. Potřebujeme tedy eh, řešení, dobrá, dobře, státy mají tedy kompetence, ale musíme si rozmyslet, co by bylo rozumnější, co by která instituce mohla udělat a jak bychom mohli modernizovat ten systém, který máme, jak by mohl být aktuálnější. Musíme si to eh, rozmyslet a já si myslím, že eh, díky těmto dvou zprávám budeme moci vypracovat dobrý dokument. Děkuji. Nejprve tedy chci se omluvit eh, za naši stínovou zpravodajku, která se včera večer účastnila debaty v Německu o mítném pro cizince. Na jedné straně tvrdíme, že Evropa nemá žádné hranice, ale tedy eh, tohle téma existuje a možná, že stínová zpravodajka ještě dorazí z Německa později. Jinak musím souhlasit. Je to tedy situace, která eh, Máte naprostou pravdu, pokud je o vaše vyhodnocení. Situace, kdyby se bývalo podařilo zavést FAPS, vedlo by to k úsporám i snížení emisí. A pokud tedy Evropa v tomto ohledu nic neudělá, tak vlastně nepotřebujeme komisi na nic, protože my musíme eh, prosadit tyto nástroje vzhledem k tomu, že mají jen pozitivní dopad. A je to něco, co členské státy už odsouhlasily, teď už nejde o obsah, ale o to, zdali je Evropa právním státem nebo ne. Zdali má smlouva nějakou platnost nebo ne. A pokud tohle eh, prosadíme, tak to jistě všichni také podepíšeme. A, eh, jinak, a pokud ne, tak se to bude týkat eh, vlastně všech eh, smluv budeme moci tvrdit, že podpis nemá žádný smysl, takže proč neposlat? Ano, tady jde o osud jaksi celého evropského projektu, který závisí na tom, zdali FAPS prosadíme nebo ne. A vím, že tedy eh, kolega Georg eh, se dívá na dopravní politiku jinak, ale shodneme se na tom, že FAPS je tedy nejlepším nástrojem na řešení dané situace. Já tady chci ještě jednou poděkovat za tento návrh, já jsem ho podpořil, objevuje se to také ve zprávě a podpořili to i právníci, takže už není o čem diskutovat. A já jako poslanec nemohu prostě schválit, když tu někdo říká, že dohody FAP jsou mrtvé, ale zbytek můžeme podepsat. To je prostě nesmysl. A e, komise tedy sice neustále vypracovává nové návrhy legislativy, ale neměla by zapomínat na to, že je strážcem toho, zdali Evropa je právním státem nebo ne, protože pokud nebude platit podpis na smlouvě, tak jsme skončili. A proto je to důležité i v, nejenom v oblasti tedy řízení letového provozu, emisí a tak dále, Mm, jde o to, abychom se vyhýbali dopravním zácpám, aby se gro dopravy přesunul na železnici a tak dále. Prostě tohle všechno řešíme, ale já si nedovedu představit, že v situaci krize, finanční krize v Evropě, máme na jedné straně dohody FAPS, které představují významné úspory, ale členské státy jaksi z národně egoistických důvodů je neschválí. To je nepřípustné. Přitom ta situace takováhle je a já tedy eh, trvám na tom, abychom prosazovali platnost eh, eh, dohod FAPS. A já si myslím, že bychom je měli prosadit i proti francouzskému odporu. Thank you, Michael. Děkuji, Michali, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady v tomto případě se zase shodneme, že se neschodneme. To víme všichni dobře. Moje vlastní zpráva také brzo začne. Chudák Georg Jarzembovský, já mám pocit, že on snad byl vyhozen, protože úplně zmizel a on byl vynikající spojenec při této práci na FAPS. Možná to komise nějak zařídila, že se něco stalo Georgovi, našemu milému kolegovi, protože z hlediska Spojeného království my jsme pro jednotné evropské nebe a pro SESAR a snažíme e, to prosazovat se z mnoha různých důvodů a pro přínosu, které to má, ať už to je otázka hospodářské soutěže a podobně, ale samozřejmě je třeba především restrukturalizovat ten přeplněný vzdušný prostor. K tomu, co tady bylo uvedeno ke zprávě pana Marinesku, ano, hodně toho je v pořádku, ale jsou tady věci, kde budeme předkládat pozměňovací návrhy, například o NSA a podobně. Komise také si je toho asi vědomá, třeba pokud o ty výkonnostní schémata, ale také u ty FAPS, tam se asi neschodneme. Mně se příliš nezdají některé návrhy pana Marinesku. Ta zpráva je velice náročná a složitá, ale pokud jde třeba o změnu některých názvů, já si myslím, že to není úplně užitečné a jeho pohled na FAPS. Spojené království eh, dává přednost postupu ze spoda nahoru. Je možné, že některé členské státy dávají přednost postupu ze shora dolů, ale je třeba skutečně, aby členské státy soustředili na to více úsilí. Já mám pocit, že se na to dostatečně nesoustředí. Protože, jak bylo řečeno, ta situace potom může být eh, úspěchem pro všechny. Takže uvidíme, jak budou vybrat pozměňovací návrhy a samozřejmě děkujeme panu Marinesku za jeho náročnou práci. Pokud jde o pana Sasoliho, Eh, ten tady dnes je. A ano, to je další důležitá slova, zpráva, která s tím samozřejmě souvisí. A eh, asi je třeba to změnit. Pokud jde o jméno agentury, je to bezpečnostní agentura, má své povinnosti, ale snaha o změnit změnu jména, to mi připadá trochu zbytečné. A potom, pokud jde o představenstvo, eh, já jsem vyrozuměla, že v tom představenstvu je asi 30 lidí, ale seškrtání na pět, to asi není přijatelné, alespoň z mého hlediska, protože já si myslím, že tam musíme mít, eh, nebo nemůžeme souhlasit s něčím, Eh, kde by nebyl zástupce Spojeného království. S tím musí komise počítat. Neříkám, že by tam eh, mělo být nějaké konkrétní číslo, ale je třeba, aby skutečně ti členové byli dostatečně zkušení, aby měli ty odborné poznatky, tak aby se tam potom eh, vlastně v málo lidech nerozhodovalo o opatřeních, která velice ovlivní situaci ve vzdušném prostoru, takže to bych chtěla zdůraznit. Děkuji také panu Sasolimu a budeme se na to ještě za chvilku dívat, ale eh, ten můj závěr eh, se ještě týká používání aktů v přenesené pravomoci. Ty se neustále objevují. Jsou tady eh, určité případy, kde akty v přenesené pravomoci mohou být přiměřené, ale z našeho hlediska jsou tady i další aspekty, kde přiměřené nejsou, nejsou vhodné, proto máme prováděcí akty, které Eh, by neměly se zase používat eh, k tomu, že komise eh, něco upraví, změní, aniž by se to znovu projednávalo s parlamentem a především s členskými státy, kterých se to hodně týká. Takže to je z mé strany vše. Děkuji zpravodajům a budeme také předkládat naše pozměňovací návrhy a doufám, že se to trochu urychlí oproti tomu, jak tomu bylo v minulosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Alkadraji. Děkuji, budu hovořit velmi stručně a zareaguji na to, co tu eh, řekli kolegové. Na začátek máme tedy eh, problém se zachováním eh, hospodářské soutěže a ochrany našeho vlastního leteckého prostoru. Tam už tedy máme určitou legislativu, ale uh, já si myslím, že ve skutečnosti v praxi má minimální účinek. Říkám zdvořile, že minimální, já si myslím, že se neděje vůbec nic. Problém je tedy s důvěrou. Členské státy tedy nedůvěřivě přistupují k takové dovaze, po dohodě, ale pokud bychom, pokud tedy uzavřeme takovouhle dohodu a pak se vlastně nic neděje, tak máme problém. A také tady e, vlastně nepanuje dohoda, pokud jde o to, jak si komise představuje e, e, limity u různých sankcí za spoždění a podobně. K tomu se tedy negativně staví různí aktéři v této oblasti. A pak je tu tedy také problematika toho, jak rozdělit vlastně příjmy, které plynou z provozu, řízení letového provozu. jde o další tedy přemístění této organizace. Samozřejmě to vede také k nedůvěře. Souvisí to i s přerozdělováním prostředků a my jsme zatím tedy nenašli žádné řešení, proto apeluji na komisi, aby se na to soustředila a snažila se rozptýlit tyto pochyby, tuto nedůvěru, aby tyto organizace byly schopny spolupracovat. A za druhé, to se týká také zaměstnanců. Eh, tedy zaměstnanci z tohoto odvětví jsou velice znepokojeni, protože nevědí vlastně, jak to s nimi bude dál. A nevědí, jaké dopady toto nařízení bude mít na ně osobně. Čekají tedy od komise nějaké vyjádření a možná i doufají, že nejprve provede přeskum situace, přeskum toho, jaké dopady by mohla mít ta, mohly mít ta různá řešení na příslušné dotčené aktéry. Takže dohody a problematika personálu a konečně tak k tomu návrhu jako takovému. Je tam něco dobrého i méně dobrého. Já mám problém s tím obvyklým bundlingem, tedy se skupováním. Kladu si otázku, zda je to opravdu smysluplné, zda náhodou komise nezachází příliš daleko. A zdali by se nenašly příklady jiných systémů řízení letového provozu, které již dobře fungují a nepotřebují ani takovýhle bundling, jako navrhujeme protože to, jak je navrhován nyní v textu, by vedlo k problému praxi a k nespokojenosti. Děkuji. Za sebe chci jenom stručně zareagovat. Já souhlasím, zvláště s tím posledním bodem předchozího vystoupení. Je tu problém, pokud jde o používání toho módního slova bundling v Evropské unii. E, případně tedy podpůrné služby a tak dále. Naše návštěvy, eh, naše návštěva z je, ví, že tedy nyní provádíme unbundling, tedy rozdělení na železnici. No a teď jsme se vrhli i na leteckou dopravu. Ale teď je otázka, kde je ta míra toho Prahu bezpečnosti ve chvíli, kdy budete fragmentovat práci řízení letového provozu. Eh, já mám svoji zkušenost eh, z přistáváním, například ve špatném počasí. Víte, že tady to přistávání je do určité míry automatizované, ale za špatného počasí se vlastně tento systém vypne a spolehá se eh, na eh, řízení letového provozu naživo. Mě by zajímalo, jestli i tohle chcete unbundling. A konečně tedy vy jste tady velice diplomaticky upozornil na to, že je třeba vzít v úvahu i postoj pracovníků řízení letového provozu. Já si nemyslím, že jsou znepokojeni. Já si myslím, že toho mají plné zuby a na tyhle návrhy se dívají opravdu eh, s opovržením. A to je potřeba řešit. A naléhavě, protože pokud bude personál eh, nepřátelský, víme, jaký to může mít dopady. Mohou začít stávkovat, budou mít pocit, že jsou k tomu donuceni. Francouzi asi začnou první, jako obvykle. A skončí to tak, eh, že tedy lety nevzlétnou a ta míra nepřátelství mezi vůči komisi ze strany různých aktérů ještě vzroste. Je tedy třeba hovořit o všech zainteresovaných hráčích, ale zvláště tedy o situaci personálu. Pak je tu zpráva pana Sasol o ELSA. Změna názvu mi nevadí, ale změnit místo to je problém. Chápu, že bezpečnost je důležitým aspektem pro fungování EASA, také problematika certifikace je důležitá. Nemusíme měnit název, ale já mám obavy z toho, že tato výkonná rada představuje novou, další tedy novou úroveň byrokracie a navíc tedy se o místa v této radě bude zuřivě bojovat. A teď si představte, že bude mít jenom pět členů. Dovedete si představit, že Francouz, Němec nebo Británie se vzdá jednoho místa ve prospěch menšího státu? No to si nedovedu představit. A navíc tedy eh, je těžké představit si, že Francouzi a Němci budou spolupracovat v jiných záležitostech, které se týkají letového provozu, natož tady. Máme-li tedy správní radu, kde zasedají zástupci všech státních státních celků, je sice možná zbytečně velká, ale je zastoupen každý názor a není možné pak tvrdit, že ti zlí Britové, Němci nebo Francouzi si to rozhodli sami. Takže vy jste řekli 32, to je moc lidí, je potřeba to redukovat. Já to chápu, ale dovedu si představit dopady může dojít k oddělení eh, toho procesu rozhodování a bude snížena míra přehlednosti. A nikdo vlastně nebude jasně zodpovědný za učiněná rozhodnutí. To je tedy vše a nyní komise. Dobrý den, <clears throat> Omlouvám se za drobné spoždění dnes dopoledne. Nejprve bych chtěla skutečně velice poděkovat za přesvědčivý přístup tohoto výboru, ostatně jako vždy ve prospěch jednotného evropského nebe. My si toho vážíme, tedy nejen komise, ale celé odvětví. Vážíme si té vaší odhodlanosti to prosadit co nejrychleji a nejvýrazněji. Také jsme eh, potěšeni těmi pozměňovacími návrhy od obou zpravodajů. Myslím, že tady mohou být poměrně stručné stručný v té reakci, i když možná ne tak stručný, jak eh, někdy jindy. Takže pokud jde o komentář pana Sasoliho, děkuji za vaši práci, je tam mnoho zajímavých návrhů. Myslím, že ta myšlenka oddělení eh, těch zaměstnanců, eh, to je skutečně skvělý nápad. Potom také ta myšlenka, že by agentura by měla mít eh, eh, jaksi větší flexibilizaci, flexibilitu ohledně příjmu, to je také určitě užitečné. Pokud jde o ty eh, komentáře ke společnému přístupu, ano, Někdy je to trochu složité najít řešení uspokojivé pro všechny, ale musím připomenout výboru, že na společném přístupu se rozhodl parlament, eh, komise i rada, takže za to do určité míry odpovídáme všichni. Snažíme se k tomu přistupovat racionálně. K tomu, co říkala paní Fosterová ohledně eh, bodu odůvodnění 3 u, o aktech přenesené pravomoci, my jsme přesvědčeni, že se musíme tady držet svého názoru. Postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci je velice jasně dán ve smlouvách o EU, je to upřesněno i ve sdělení komise a v tom slavném Common Understanding. Nechci nějak to snižovat, snižovat úlohu eh, a konzultaci expertů. To je samozřejmě klíčové. Experty potřebujeme, standardně s nimi konzultujeme a bereme v úvahu jejich názor. Takže z praktického hlediska by to ale neměl být příliš velký rozdíl. K tomu představenstvu nebo představenstvům možná tady došlo k nedorozumění. My chceme ten, ten management board, to představenstvo, vlastně zachovat v EASA s těmi 32 členy. Myšlenka byla u té Executive Board výkonné rady kvůli zvýšení efektivity agentury. Oni by vlastně připravovali různé podklady pro to, pro to představenstvo a to by je potom, to by je potom zvažovalo a schvalovalo. členské státy mají pocit, že ta činnost je důležitá, ale nevím, já mám dojem, že kdyby se tam byla rotace vlastně ve složení, tak eh, prostě by eh, mohli všichni k tomu říct své jeden rok ti, druhý rok oni. Pokud jde o jméno agentury, k tomu zaznělo mnoho zajímavých komentářů. My plně souhlasíme s tím, že hlavním úkolem agentury je bezpečnost. To je v základním nařízení článek 2.1 to platí a my jsme o tom přesvědčeni, ale ten stejný článek hovoří i o dalších činnostech, které se nyní více prosazují, jako je ochrana životního prostředí, rozvoj ATM takže z praktického hlediska vlastně jen popisujeme, co už existuje. Samozřejmě eh, komise eh, chce, aby EASA eh, byla taková šířeji koncipovaná agentura. Pan Sassoli hovoří o tom, že agentura je důležitým mezinárodním aktérem na poli bezpečnosti a vlastně podobně důležitá je třeba i eh, americká eh, agentura FAA, Federal Aviation Agency, a ta také nemá ve svém názvu výraz bezpečnost. Takže my bychom přece jenom rádi ponechali ten navržený název Agentura pro letectví. Myslíme si, že dostatečně odráží úlohu, eh, kterou agentura v různých oblastech má. Takže mnohokrát děkuji za všechny komentáře, byly velice užitečné i přes některé rozdílné názory. Nyní k poznámkám pana Marinesku. Většina pozměňovacích návrhů, myslím, je takovou dobrou rovnováhou mezi eh, realismem, realistickým přístupem a ambiciozností. Té mé poznámky se spíše týkají eh, formy a metody, já to rychle projdu. Pokud jde o definice, návrhy 14, 15, 16, 18. Myslím si, že ty navržené návrhy, které jsme předložili, eh, jsou vlastně souladu s tím, co používá ICAO. Tak počkejte, teď jsem to tady nějak popletl dohromady, takže se k tomu vrátím. Takže ty navržené pozměňovací návrhy by nás sladily s tím, co používá ICAO. Když jsme přijali ty definice v roce 2004, tak jsme něco trochu upravili. Tyto definice se teď používají posledních deset let v mnoha prováděcích pravidlech. Pokud bychom je nějak měnili, i když by to bylo v právně v pořádku, tak by to mohlo mít nepředvídatelné právní důsledky a já bych tedy raději zanechal ty staré definice, zejména pokud jde o 14, 15, 16 a 18. To bych chtěl zdůraznit. Návrh 27, ten hovoří o úloze EASA při akreditaci e, národních orgánů. Tam e, to je nová myšlenka, my bychom v zásadě nebyli proti, ale pak by bylo třeba změnit i základní nařízení e, o EASA 216 a najít třeba nějaké prováděcí nařízení o fungování. Návrh 65 to je úloha EASA při dozoru. E, předpokládám, že tady jde především o úlohu EASA při dohledu nad přeshraničními aspekty. V zásadě nemáme námitek oproti obsahu, ale máme pocit, že z toho obsahu se trochu vytrácí to vzájemné uznávání e, osvědčení a kontroly osvědčení, což bylo v původním návrhu, takže bychom chtěli, aby ta myšlenka v textu byla e, uvedena, aby se tam vrátila a samozřejmě můžeme určitě zvážit i tu otázku dozoru. Návrh 76, o tom mluvili různí řečníci. To jsou vlastně poskytovatele podpůrných služeb. Vy jste hovořil o unbundlingu. My jsme úmyslně e, tedy vyškrtli tento výraz z naší terminologie, protože to má nejrůznější konotace a není to úplně přesný popis toho, co tady chceme udělat ale v tom návrhu 76 ta myšlenka nás trochu znepokojuje. Máme pocit, že se vracíme, nebo trochu se s tím snižují naše ambice. My bychom chtěli, aby tam ta ustanovení skutečně právně eh, oddělovaly ty eh, provozní a podpůrné služby protože eh, pokud bychom to neoddělili, tak bude velice obtížné, eh, obtížná situace pro podniky, které by nově chtěly vstoupit na trh s těmito službami. Myslíme si, že to je tedy důležitý principiální bod a skutečně jsme přesvědčeni, že to bude zásadní pro to, aby fungovalo jednotné nebe. A to určitě je v zájmu i tohoto výboru. Pokud skutečně chcete trvat na obsahu toho pozměňovacího návrhu 76, tak pak bych možná ještě ten e, návrh rozšířil e, o to, a že by se vlastně to hodnocení bylo trošku hmatatelnější a bylo by tam řečeno něco, že se vlastně vybere poskytovatel nejvýhodnější z kombinace finančních e, i kvalitativních aspektů. Návrh 95, to je vlastně eh, eh, lepší vymáhání hlavního plánu ATM. My skutečně máme v úmyslu udělat to, co je tady obsaženo, ale je třeba říci jasně, že tam musíme zahrnout celou působnost CESAR. Možná bychom tam měli vyškrtnout ten výraz baseline ESIP, tak by, aby se to tedy vyjasnilo, vyznění tohoto návrhu. 108 eh, vypuštění těch příslušných orgánů pro audit. Je třeba samozřejmě, aby tady bylo možné nahlédnout do účetních výkazů. Pokud to vyškrtnete, tak tady trochu o něco přejdeme, možná neúmyslně, a to je skutečně právo přístupu k výkazům. Takže možná bychom mohli zmínit, že prostě národní orgány pro letectví by, by měly mít právo přístupu, něco v tomto duchu. Ještě bych se chtěla zmínit o dvou takových důležitých bodech. To jsou FAPS. O tom jste hovořil vy, pane předsedo, paní Meissnerová, pan Kramer, pan Groš, paní Fosterová, další, v podstatě všichni. My určitě souhlasíme s tím, že ty FAP jsou zcela zásadní. V posledních měsících, ne letech, jsme zaznamenali někdy obavy tohoto výboru, někdy radikální kritiku FAPS. A já vítám ten tlak, protože pro nás to bylo užitečné v tom, že prostě jsme uh, ukázali, uh, jak, jaké jsou problémy FAP, ale zároveň bychom neměli jaksi vylívat se s i dítě, protože eh, je tady důležitá věc, pokud jde o určení různých hm, právních subjektů a podobně. Takže samozřejmě musíme najít eh, nějakou vhodnou kombinaci toho politického tlaku a právního tlaku. Já se budu eh, brzy se sejdou s generálními řediteli těch FAPS, kteří nám chtějí ukázat, co vlastně dělají a jak konečně dosahují toho, co všichni chceme. A co chtěl i Georg Jarzembovsky. Pokud jde o otázku, kde je Georg, já jsem ho nedávno viděl, je živý a zdravý, není v žádném komisním vězení. A až tedy ho zase uvidím, tak vám řeknu, mu řeknu, že se vám po něm stýská on vlastně byl zaměstnán proto, aby pracoval na FAP. A myslím, že eh, úspěšně se zostil toho svého úkolu a určitě ho využijeme jeho expertízy i v další době. Pokud jde o ty zaměstnance a ten sociální pilíř, souhlasím eh, s tím, co tady zaznělo, eh, ať už se používaly jakékoliv přívlastky pro to, jak, eh, jaký mají pocit zaměstnanci z jednotného nebe. Nemůžeme být hloupí a naivní. Je, víme, že prostě ty obavy jsou silné. Nevím, jestli bych použil výraz nepřátelství, ale já bych to nazval takovým silným konstruktivním tlakem. Ať to každopádně označíme jakkoliv, tak je jasné, že tady bude určitý dopad eh, toho systému, který navrhujeme Uznáváme to, víme, že tady je určitá animozita a snažíme se to řešit. Stávky jako ta, která byla v červnu a v říjnu a potom odvolána, podle mého názoru nepomáhají. Nepomáhají systému, nepomáhají důvěryhodnosti argumentů. Uh, a my to s nimi řešíme. Zítra máme zasedání o výkonnosti, což je jedna z věcí, eh, kde jednáme s eh, asociacemi zaměstnanců. Chtěli bychom, aby tam byly NSP, odbory i letecké společnosti, aby si společně pohovořili o tom, co jsou ochotni s touto výkonností eh, dělat chceme skutečně každopádně tlačit na nákladovou efektivitu, protože to pak má vliv i na efektivitu celých těch fap, Ale eh, chceme, aby k tomu přispěli NSP, odbory, letecké společnosti. Chceme si tedy vyslechnout jak, přímo od nich, jak eh, k tomu chtějí přispět. Omlouvám se, že jsem hovořil eh, dlouho, zestručnil bych to tak, že jsme velice vděční za obě zprávy a jsem rád, že se v zásadě shodujeme. Děkuji. A nyní, pane Sasole, chcete ještě něco dodat? Ne, děkuji. Jenom chci poděkovat kolegům a zástupcům komise za veškerou odvednou práci i za podmínky, i připomínky, které tu právě padly, jsou velmi důležité a my na nich budeme pracovat mm, spolu se zpracováním pozměňovacích návrhů. Za prvé, my chceme, aby šlo o opravdu silnou agenturu a chceme tedy systém řízení na úrovni společenství, protože jsme přesvědčeni, že tam, kde jde o evropské agentury, je třeba zajistit, že národní stanoviska nezaznívají příliš silně. což zase posiluje tedy fungování té agentury a duch společenství. A já jsem si jist, že společně se nám podaří najít rovnováhu mezi účinností a e, dobrým fungováním agentury. Máme ale problém. A to už zacházím do oblasti, kterou řeší pan Marinesku, ale pravda je, že chceme tedy ty bloky SP rozdělené, aby se zvýšila efektivita, snížily náklady, pokud jde o výkonnou radu. Tady, my se tedy nevyjadřujeme vyloženě k výkonné radě, ale k takzvanému výkonnému výboru a pak tu bude tedy ta správní rada, která jmenuje výkonný výbor a my jsme chtěli, aby tento měl čtyři členy, samozřejmě může jich být víc. Samozřejmě, že je velice obtížné, jak si vzbudit ducha společenství v orgánu, který se stává z 23 zástupců. Jistě víte, jak to probíhá na radě a proč bychom čekali, že tady by to bylo jiné. Nicméně jsem si jist, že budeme schopni spolupracovat a najít co nejefektivnější řešení, ale nesmíme tedy zapomínat, že tím záměrem je tedy posílit ducha společenství. A konečně na závěr. Možná, že úplně nesouhlasím s komisí, ale přesto jsem byl tedy velice rád, když jsem slyšel, co tu řekla paní Foster a také pan předseda výboru, protože původně možná panovala určitá míra nedorozumění. Já jsem konzervativní a byl bych rád, kdyby byla zahrnuta i bezpečnost, proto také navrhuji změnu, ale změnu návrhu komise výraz bezpečnost je výraz, který by tam měl být, podle mého názoru, protože nabízí takový rámec, uvnitř kterého bude fungovat všech 28 zemí. A teď je otázka tedy, za jakých podmínek skutečně mohou hájit myšlenku bezpečnosti a prosazovat ji aktivně. Proto souhlasím s tím, že je potřeba tedy zachovat tu původní zkratku a bezpečnost by eh, pořád měla být její součástí, tedy té zkratky. A já tedy děkuji všem za příspěvky, jsem si jist, že v příštích týdnech budeme schopni dále spolupracovat. Paní Foster, rychle, velmi rychle, bude to velmi rychle, pane předsedo. Šlo mi o ten počet členů správní rady. Máte pravdu, že 32 to je ta hlavní správní rada. A dá se předpokládat, že to bude podobně jako teď, že vlastně 10-12 těch nejsilnějších zemí eh, jmenuje osoby, které tedy řeší většinu většinu práce. Ty menší státy prostě nemají tolik zdrojů. Čili ta rotace těch pět let mi nestačí, je potřeba konzistentnější přístup. Jsem přesvědčená, že už ho vlastně máte. Chcete se, pane Boldvin, vyjádřit? Máte na to 10 vteřin? Možná bychom se to měli vyjasnit. Ta rada, o které hovoří paní Foster, se má zkrátku FABS. existuje, máte pravdu, je eh, v sestavě zhruba deseti lidí, ta čísla můžeme ještě přeskoumat, ale my se v reálu hlavně snažíme posílit celý ten, celý ten proces přípravy, jeho formalizace a tak dále. Rozhodně nám nejde o oslabení úlohy členských států. Rotaci také můžeme ještě přeskoumat. Je pravda, že to nemusí být každý rok. Děkuji. My worry is it gets slowed up because... Já se obávám, že se to celé zpomalí, protože členské státy budou vyvíjet tlak, koho nominovat do které rady a tak dále. Datum pro předkládání pozměňovacích návrhů 26. listopadu. Probírány budou 17. 12. a hlasovat budeme 30. ledna. Takže lhůta pro pozměňovací návrh 26. listopadu. A nyní paní Lichtenberger. Změna nařízení o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách. Evo? Herzlichen Dank. Děkuji vám. Jsem zde. Děkuji vám. Otázka statistických údajů zní tak, že to není zrovna oblíbené téma, co se, ale je to prostě základ, který je potřeba pro další vyjednávání. Návrh komise má opět eh, bohužel eh, velký podíl aktů v přenesené pravomoci. My si myslíme, že zacházejí příliš eh, daleko. Co je pro mě důležité? My bychom se neměli zaměřit pouze na přepravu věcí po vnitrozemských vodních, vodních cestách, ale také se jedná o přepravu cestujících. Ti by tam měli být také zahrnuti. Mělo by, mělo by se to tedy eh, také rozšířit na eh, lodě, na, které mají na, třeba dělají okružní plavby. Je to například eh, odvětví plaveb po Dunaji, tam jsou ty okružní plavby, které plavou po Dunaji a musíme se na to tedy ještě Eh, podívat, co se týče potřebné infrastruktury eh, přístavů. Aspekty infrastruktury, které podle mého názoru budou stále důležitější. Eh, jedná se tedy o splavnost, o intermodální terminály a mosty. Ty terminály, to je to, co potřebujeme. Musíme se eh, zaměřit na to, kde jsou eh, přístupné přístavy, nejenom co se týče nákladních vozů, ale také co se týče železničních eh, tratí. Co je také důležité, hovoříme o vybavení infrastruktury, co se týče různých paliv a splavných vodních toků. Potom tady se jedná o technické eh, změny, ke kterým dochází. Potom jsou to eh, ty trendy, které se týkají těch takzvaných čistých eh, lodí. Nevíme, jestli to vůbec je možné, ale hovoří se o tom. Potom také otázka rychlosti. Otázka splavnosti je pro nás velice důležitá. Nedávno v Evropském parlamentu jsme k tomuto tématu měli slyšení a hovořilo se o vodních cestách v budoucnosti a také se to týká ehm, toho, že eh, tají ledovce a tím pádem se eh, zvyšují eh, hladiny vody. Tím pádem například do Dunaje stéká stále více vody a existuje tedy tlak, který vytvářejí e, ledovce a potom je stále více e, povodní a to vše navzájem souvisí a na to bychom se také měli podívat. A je důležité poskytnout údaje, které by umožnily e, dobré plánování v budoucnosti. A to je všechno. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Dantan, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Musím se, zase omluvit za kolegu, který mi to pěkně francouzsky píše, že souhlasí s návrhem kolegyně, že jí děkuje a že je pro něj zvláště zajímavé, zajímavá myšlenka sběru dat i o cestujících a také říká, že je třeba dávat pozor na to při sbírání statistik, aby příslušný sektor nebyl příliš zatížen, aby třikrát nebo čtyřikrát nemuselo dělat stejnou nebo podobnou administrativní práci. A proto tedy také říká, že je třeba jasně rozlišit, kdo, kde a jak předává informace. protože ne tedy všechny ty informace jsou vždy využity a to asi by měla tedy zvážit komise eh, zasazovat se o sběr dat jen tam, kde to má smysl. Takže cíle jsou jasné a opakuje tedy je třeba zabránit tomu, aby došlo ke zdvojování nebo dokonce i strojnásobení eh, některých identických aktivit. A pokud jde o komitologii eh, a o to, že Parlament tedy má své slovo, například může vyžadovat zúžení těch jednotlivých kategorií, náš spravodaj, naše spravodajka, promiňte, také správně zdůrazňuje. Děkuji, budu stručný. Jde o přechod na nové metody sběru a zpracování dat. A to, co tu navrhuje zpravodajka, mohu podpořit a při této příležitosti chci upozornit tedy také na to, že i členské státy si sbírají své statistiky a do nich by měly být zaintegrovány například i údaje o cestujících, ale v podstatě tedy mohu podpořit směr, kterým se ubírá zpravodajka, které jde o větší koherenci odváděných statistických údajů a jde o zahrnutí všech typu dopravy, tak aby tato data byla možno zpracovávat i na vyšší úrovni a vyvozovat z nich závěry. Čili mohu tady naprosto podpořit to, jak zpráva zní. Děkuji. Thank you. Mrs. Meissner. Paní Meissner. Ja, vielen Dank. Eh, děkuji vám, také eh, děkuji eh, paní zpravodajce, paní Lichtenberger. My na to nahlížíme stejně. Určitě veli, velmi rozumné, abychom využili to přizpůsobení nařízení Lisabonské smlouvě. Měli bychom to optimalizovat, ale samozřejmě to nesmí vést ke větší zátěži pro podniky, ale v každém případě potřebujeme takovéto věci, které by byly k dispozici. Je potřeba eh, zlepšit eh, sběr eh, dat, musíme hm, zlepšit to, aby všechny tyto dopravní cesty se zlepšily. A je důležité když tady hovoříme o vnitrozemských vodních cestách, ale nejedná se pouze o nákladní dopravu, ale také o dopravu cestujících a to bude pouze výhoda e, pro e, celé odvětví. Takže co se týče e, komitologie a to omezení, které udělala paní zpravodajka, s tím souhlasíme. Děkuji. Paní Nesku za komisi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Chci velice poděkovat zpravodajce a všem ostatním členům tohoto výboru za velmi cené připomínky. A chci vám jenom připomenout, že Evropská komise tímto návrhem doufá řešit harmonizaci tohoto nařízení tak, aby odpovídala Lisabonské smlouvě. A samozřejmě plně souhlasíme s tím, co tu bylo řečeno. Komise nyní zpracovává studii a snaží se harmonizovaným způsobem eh, jak si eh, řešit aktualizaci všech pěti nařízení o různých typech dopravy. Nicméně ty pozměňovací návrhy, které se týkají sběru dat a vlastně zvýšení počtu proměných, komise v tuto chvíli nemůže podpořit, protože musíme nejprve analyzovat, jaké břemeno to bude představovat, jaký nárůst zátěže nákladů a tak dále. Děkuji. I even know you can comment <laughs> briefly, okay. Já jsem věděl, že se budete chtít vyjádřit. Jenom takový stručný komentář. Ta, tyto údaje e, jsou vlastně už k dispozici na národní úrovni. A nám jde o to, aby vlastně tedy to jejich eh, aby byly předány i na vyšší úroveň, tak aby byly skutečně tato data užitečná. Čili to neznamená žádnou zátěž navíc. Jediné, co chceme, je mít eh, přístup, abychom mohli plánovat. A abychom věděli, jak se celá situace v praxi vyvíjí. Eh, čili my potřebujeme mít takovou zpětnou vazbu, abychom věděli, že to, co si tady vymyslíme, co nám připadá dobré, má tedy v té takzvané realitě skutečný dopad. Ale tedy eh, v první řadě nám jde o údaje, které národní eh, úřady národní státy již mají k dispozici, jde nám jen o to, aby byly eh, k dispozici pro zpracování i na evropské úrovni. A to se týká i problematice technických infrastruktur. Já už tady vlastně myslím i na jiná, jiné materiálné dosie, které vlastně upozorňují na to, že je třeba, aby celý ten balíček byl konzistentní, abychom náhodou na něco nezapomněli nebo nevypustili. Thank you. The... Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 21. listopadu, hlasování na výboru 17. prosince. Děkuji vám. A dalším bodem je nařízení o statistice železniční dopravy. Jedná se o schromažďování údajů o zboží cestujících a nehodách a zpravodajem je pan Kramer Michali. Also. E, tady se nejedná o žádnou spornou problematiku. Já bych chtěl poděkovat za plodnou spolupráci se stínovým se stínovými zpravodaji. Já bych chtěl vysvihnout opět pana Groše. Tady se hovoří opět o Bílé knize, o 50% pro železniční dopravu, takže proto potřebujeme opravdu spolehlivé statistické údaje. To všechno s tím souvisí. Kontext eh, toho, této zprávy je, abychom eh, měli eh, stanovené, stanovená pravidla pro tuto statistiku abychom pokryli všechny oblasti. A zde komiso na e, navrhuje e, spolehlivé a e, podrobné údaje, které by se sebraly v rámci EU. Ano, to je správné. Ty údaje byly podobné a proto chceme zabránit duplicitě. A co se týče otázky nehod, to by tady mělo být vyškrtnuto, protože to už je v té směrnici o bezpečnosti. Takže tyto údaje už se Eh, sbírají. A je, potom se tady také hovoří o přizpůsobení delegovaných aktů eh, k Lisabonské smlouvě. Já souhlasím s tím, že je důležité, abychom eh, měli dobré zprávy a nepotřebuji ale duplicitu, stačí mi jedna zpráva, ne dvě. Je ale důležité, abyste nám tady nesebrali vítr z plachet, takže parlament je zde důležitý. Ale nesouhlasím s tím, že by eh, bylo eh, cílem pouze otázka sběr nehod. Eh, Evropská agentura pro železnice ERA a s Eurostatem spolupracují dobře. Ale když bychom jim vzali kompetence, tak to by nebylo správné. Musím, takže toto vyškrtnutí by určitě nebylo dobré, protože potřebujeme mít možnost rovnatelnosti a intermodalitu. Takže eh, spolupráce je tedy lepší, než aby se to dělalo pouze na jedné straně. <clears throat> Je otázka hluku také velice důležitá. Během posledních dvou, tří let se o tom eh, hovoří Mm, je důležité, abychom také měli eh, eh, statistiky ohledně eh, mm, mm, brzd a potom je potřeba, aby se snížil hluk a je, ta akceptance se stále zvýšila. Potom vybavení RTMS a potom také investice do Eh, přeshraničních eh, dohod a ty eh, mezery, které nyní vznikají v tom evropském železničním prostoru, tak také by se mělo hovořit třeba, v jakých vlacích se mohou přepravovat jízdní kola a také můžeme říci, že 25 let po pádu železné opony, tak mezi Německem a Českou republikou se zavřela taková mezera, ten výsledek té studené války takže mezi dolní postavnou a mezi Sebnic je mezera. Je to, měří to 660 metrů. To je přeci fantastické. Musíte mít ty informace. Tohoto jsme dosáhli v rámci Evropského železničního prostoru takže toho, to jsme dosáhli, toto jsme přeskočili, takže já bych chtěl říci, že toto je pozitivní eh, příklad a Mohl bych ještě jmenovat další ty eh, mezery, které měří několik kilometrů metry a to by se mělo odrazit ve statistice. My se koncentrujeme na eh, projekty, které nebudou hotovy za 30, za 40 let, ale zde samozřejmě sehrává, sehrávají peníze důležitou úlohu, ale to jsou prostě drob, drobky. A eh, tady potom těch 300 kilometrů, bílá kniha a jak říkám tedy závěrem eh, sběr údajů je důležitý a ještě jednou eh, děkuji eh, paní zpravodajce a komisi. Thank you very much. Děkuji, Michali, zase, aby o tom byli informováni návštěvníci. My jsme vždycky hrozně nadšení, když si představíme, že můžeme dostat vlaky přes hranice. Ano, to je takový náš sdílený sen, něco jako Martin Luther King, když říkal, mám svůj sen, tak naším snem je dostat vlaky přes hranice. Říkám to, protože oni vypadají velice mladě, ti lidé ze SNCF, a oni jsou budoucností, tak chci, aby odešli s tou myšlenkou, že vlaky skutečně mohou jezdit i přes hranice. Třeba Strasburg a Kel, no to jsou sny. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Také jménem naší stínové zpravojky paní Borisová chci poděkovat zpravodaji a nadále podporujeme tento návrh. Pro stínového zpravodajce je zásadní eh, spolehlivost dat. A za druhé, to, co už se objevilo i v případě té předchozí zprávy, to, aby nedocházelo ke zdvojování úsilí, ale to důležité na druhé straně je třeba koncentrovat. A dvojí užití bychom tedy měli eliminovat v co nejvyšší možné míře. A my to vydáme často v praxi, kdy tedy ta data jsou k dispozici na papíře i v jiné formě. A dnes už je to trošku absurdní. Pokud jde o bezpečnostní informace, tedy informace o infrastruktuře bezpečnostní povahy, tady tedy eh, souhlasí stínová zpravodajka s tím, že tato je možné oddělit a pokud jde o problematiku brzd, brzdových bloků, kompozitových brzdových bloků, to tedy stínové zpravodajce také připadá velmi legrační, jak je to zpracováno ve zprávě a pokud jde o překračování hranic. Tady naše stínová zpravodajka říká, i tam, kde chybí jenom dva metry, chybí vlastně všechno. Čili eh, je to tedy aspekt, který eh, také musíme zdůrazňovat, zvláště v těch velkých zemích, které skoro nemají žádné jiné hranice. A konečně je důležité také to, eh, abychom zajistili bezpečnost infrastruktury protože bohužel velmi často musíme přiznat, že chybějící investice do infrastruktury mají i další zásadní dopady. a že tedy často vede k tomu, že není možné zavádět tu nejmodernější technologii právě z důvodů nákladových a to je tedy eh, důležité ve zprávě zmínit a proto také zprávu můžeme plně podpořit. Děkuji. Mr. Alcatravi, děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj tady dnes není, ale bylo mi řečeno, že je velmi spokojen s tím, jak došlo ke spolupráci mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji a že víceméně se na všem shodli. Samozřejmě statistiky jsou důležité, pro vytváření nových politik, pro srovnávání a tak dále. A údaje o výkonu, o kapacitě a tak dále by mělo být možné měřit podle stejných kritérií na evropské úrovni. Pro nás bylo důležité zahrnout ještě jednu jednotku pro měření výkonu osobní železniční dopravy a to je počet kilometrů uražených jedním cestujícím což je kritérium, které používají tedy ty přepravní orgány v různých členských státech, zvláště tam, kde uzavírají smlouvy. Takže je to kritérium, které by jistě mělo být zahrnuto také. A vzhledem k tomu, že zpravda již to zohlednil, jsme spokojení. Takže celkově můžeme podpořit návrh zpravodaje. Děkuji ještě jednou. A uvidíme, jak to celé dopadne. Paní Meissner. Děkuji. Já nemusím zde nikoho zastupovat, jsem eh, sama stínovou zpravodajkyní a proto bych eh, chtěla osobně poděkovat panu zpravodajovi Michaili Kramerovi. I zde samozřejmě souhlasíme je důležité, že všichni chtějí tyto údaje, také eh, co se týče nehod, ale je důležité zamezit eh, duplicitě. Musíme eh, fungovat co nejjednodušeji a to je také cílem komise. Abychom to nedělali komplikované pro železnice, je důležité, aby ale údaje byly k dispozici a jak o tom hovořil eh, Matěj Groš, aby to nebylo na různých dokumentech, ale prostě ty údaje eh, potřebujeme. Eh, co se týče ERTMS a těch dalších údajů a potom vybavení vozů, a je důležité tedy stanovit, kdo to získá ty údaje a potom, aby to, mohlo by to být třeba v rámci tom monitorovacím schématu mm, v souvislosti s DG Move a tak, jak to bylo navrhnuto v případě přepracovaného znění. Takže důležité je, k komu by měly být tyto údaje eh, dodány a jakým způsobem, aby to bylo tedy jednoduché, ale také, aby se to prostě poslalo, eh, komu je to určeno. Lenesku. Děkuji paní Romanescu. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny připomínky a navrhované úpravy. Vy už jste přečetl, že, nebo tedy řekl, že záměrem komisem bylo revidovat a zjednodušit systém sběru dat a vyhnout se zdvojení v případě výkaznictví, zvláště v případě nehod. Já vás chci informovat a zdůraznit zároveň, že došlo k velmi dobré spolupráci s ERA Letos jsme podepsali s ERA memorandum o vzájemném porozumění a máme možnost čerpat data o nehodách od této agentury a tím se snižuje tlak na naše národní statistické orgány. Komise také provedla velice hloubkovou analýzu a srovnala data ze dvou zdrojů, aby zajistila kvalitu a úplnost a my jsme s tím výsledkem spokojeni. Naším záměrem tedy je vypustit přílohu H a zveřejnit tedy tato data prostřednictvím Eurostatu, čili nikoli už prostřednictvím ERA. Samozřejmě, že e- Eurostat bude, zahrn, bude zapojen v nejvyšší možné míře do validace přesnosti a kvality těchto informací. A e, dovolte mi ještě se vyjádřit k tomu, že e, žádáte i nová kritéria, nové proměny. Myslím si, že je velice důležité opravdu důkladně posoudit, které informace jsou statistické povahy a které eh, lze sbírat z jiných zdrojů. Návrh, který máte před sebou, představuje vlastně takovou společnou dohodu mezi všemi zainteresovanými stranami a byl předmětem dlouhé debaty na technické úrovni na půdě naší pracovní skupiny v Eurostatu a samozřejmě se na tom shodli i ti největší uživatelé dat, jako třeba uh, DG Move. Děkuji. Našel jste ještě nějakou mezeru 300 metrů, Michael? Uh, naše návštěvníci už jsou pryč, ale Freiburg a Kolmar, který zničili v poslední eh, válce naši vlastní vojáci, dodnes, po, tedy teprve dnes, po 70 letech, se podařilo znovu obnovit. Já jsem tedy chtěl tohle dát jako úkol mladých, ale, mladým, ale co se dá dělat. Nicméně děkuji stínovým zpravodajům, děkuji komisi, děkuji sekretariátu, děkuji za velice dobrou spolupráci. A pokud jde o problematiku kompozitových brzdových bloků, to uh, budeme řešit tedy Jinak je otázka, jestli se vůbec o nich sbírají statistické údaje, k čemu jsou. A proto tedy to budeme řešit jinak. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 21. listopadu, hlasovat se bude 17. prosince. Pojďme nyní dál. Uzavřené zasedání. Takže vyhodím všechny, kdo tady nemají co dělat. Zvláště radu. Při vší úctě.